jsme vám předložili. Eh, předsedkyně této pracovní skupiny E je zároveň zpravodajkou pro tento nástroj potravinové pomoci. Je to paní Strifler. Bohužel musela dnes odjet do Toga, probíhá tam mise pro pozorování voleb a právě proto to bude pan Berman, který nám předloží všechna doporučení této pracovní skupiny E. Pane Bermane, prosím, máte slovo. Merci, madame la Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající. Tak eh, bohužel jste příliš daleko a nevidím vás dostatečně dobře. Pracovní skupina E, budu hovořit za paní Stifle, 23. Druhý jsme se sešli, tak abychom se podívali na všechny návrhy opatření, které navrhla komise, pokud jde o, tuto, o tento nástroj potravinové pomoci. Mm, podívali jsme se na Tanzánii, Togo, Zambii především společně s komisí. Schůzka, která proběhla, byla velice konstruktivní schůzkou. Rádi bychom poděkovali komisi za všechny informace, které nám poskytly. Ovšem rádi bychom připomněli to, že naše pracovní skupina se nemůže věnovat analýze, jiné analýze než pouze té analýze, kterou máme na základě procesu komitologie, to znamená jednotlivých dokumentů, které máme k dispozici. Bohužel, ale musíme uznat, že nemáme všechny záležitosti k dispozici, nemáme například eh, akční plán k dispozici a tak dále. Proto bychom rádi poprosili komisi, aby v rámci komitologie předložila všechny dokumenty, konkrétní, opravdu velice přesné dokumenty, jako do Tanzánii, Togo, a komory Jednak to bylo doporučení všech eh, toho třetího kola doporučení, které jsme měli k dispozici z listopadu a snažili jsme propojit se všechny aktivity samozřejmě s opatřeními, které spadají po tento nástroj potravinové pomoci. Ovšem pokud jde o komory, pracovní skupina se domnívá, že toto propojení, to znamená touto, s tímto nástrojem potravinové pomoci není dostatečně v tom akčním plánu, není na to dostatečně poukázáno, protože v tom programu jde pouze především teda o ekonomickou stabilizaci, to znamená řízení veřejných financí a tak dále. Je velice obtížné vidět, zda skutečně to bude mít dopad například na zemědělství, protože nemáme dostatek informací právě v tomto akčním plánu nebo jednotlivých kroků nemáme k dispozici. Bohužel to, jak vidíme, tak to není úplně přímo propojeno se s potravinovým odvětvím nebo zemědělstvím a právě proto nejsme schopni prokázat, zda skutečně tento nástroj bude k dispozici nebo bude pomáhat v těchto odvětvích. Jak víme, probíhají jednání i s vládou, místní vládou a naše pracovní skupina se domnívá, že takové základní dokumenty, to znamená například různá kritéria nebo způsob, jakým budou využívány finanční prostředky, takže to všechno musí být k dispozici v akčním plánu. Myslíme si, že tento dokument mm, dokument je vákní, není, nejsou zde dostatečně přesné informace a nevidíme teda, zda skutečně tento program budeme moci využít tím zacíleným způsobem a že skutečně všechna ta opatření budou využita tím způsobem, jakým je to popsáno. Proto jsme připravili návrh závěru, kterým chceme přijmout návrh usnesení. Jsou tam základní body, o kterých jsme hovořili. Tento návrh usnesení požaduje od Evropské komise to, aby zrevidovala tento akční plán pro komory, a e, tak, aby skutečně reagoval lépe na všechny cíle našeho nástroje potravinové pomoci. Bez ohledu na reakci komise pokud jde o naše návrhy, naše závěry nebo návrh usnesení, naše, náš výbor očekává to, že revize tohoto akčního plánu proběhne formálním způsobem na základě procesu komitologie. Pokud tomu tak nebude, tak skutečně bych musel doporučit kolegům, abychom přijali návrh usnesení, který naše pracovní skupina připravila a který jsme vám předložili. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní dávám slovo ostatním poslancům, poslankyním. Chcete se k tomu někdo vyjádřit? Ano? Prosím, pane Bermane. Já jsem členem našeho výboru a proto bych ještě rád řekl to, že mám pocit, že když hovoříme o tomto nástroji potravinové pomoci, že je trochu podivné, abychom využívali finanční prostředky, které byly stanoveny pro tento cíl, abychom tyto finanční prostředky využívali, řekněme, pro podporu, pro rozpočtovou pomoc, která je příliš všeobecného, příliš obecného, příliš vágního způsobu. To si myslím, že opravdu bychom neměli tímto způsobem pokračovat. Děkuji, říká paní předsedající a nyní komise. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám také, pane Bermane, za lásková slova ohledně spolupráce se službami komise v průběhu schůze pracovní skupiny. Chtěl bych něco poznamenat o pracovním postupu. Možná kom, kolegové budou se chtít zmínit o konkrétní detailech. Za prvé, velice jsme se těšili na to, že se setkáme s parlamentem. Když jsme přednesli tento návrh, tak eh, jsme se snažili co možná nejvíce využít fórum pracovní skupiny k tomu, aby došlo ke skutečné výměně, abychom mohli slyšet vaše názory, ve s vámi dialog aby pokud možno se um, otázky vyřešily kolegiálním, otevřeným, přátelským způsobem. Za druhé, myslím, že důležité je v tomto kontextu, že jsme schopni provést rychlou výměnu informací a také vám rychle eh, zaslat informace. Chápu, že ve světle diskuze, která byla provedena v úterý minulý týden, když, jsem vám, když jsme vám poslali vysvětlení po této diskuzi v pátek ráno, tak jsem měl za to, že eh, parlament považuje tuto metodu přenosu informací za nedostatečnou. Já jsem doufal, že se nám podaří vybudovat co možná nejbližší pracovní eh, vztahy tím, eh, že, že se budou posílat vzkazy prostřednictvím Sirka. Doufám, že jsem tedy eh, odpověděl dostatečně rychle na tu původní výměnu názoru a že jsem také poskytl příležitost vzhledem k tomu, že ještě o tom budeme diskutovat do 23. března, eh, že se nám podaří eh, v rámci dialogu mezi vaším výborem a službami Evropské komise. Pokud přijdete s nějakým návrhem do, do 23. března, tak to samozřejmě bude předneseno eh, a předseda skupiny přednese tento návrh, aby vaše návrhy byly zapracovány. Podívejte se ještě společně do materiálu a ještě předám slovo kolegům, pokud mají zájem. Sergio. Thank you, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Sergio Pik a jsem zodpovědný v komisi za nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin. Chtěli jsme dát eh, vaší eh, pracovní eh, skupině možnost jednat s námi a vyměnit si názory, a to od listopadu, kdy došlo k první schůzce. Doposud jsme zjistili, že došlo k určitému zlepšení ohledně například eh, Malavy eh, při vydávání finančních prostředků, jejich vynakládání a to především díky vašim poznámkám. A chtěli bychom opět reagovat na vaše poznámky, to znamená, že se budeme snažit, aby nadále celý tento systém byl zlepšován, zdokonalován. Chtěl bych poznamenat, že potravinový nástroj to je opravdu nástroj, který by měl fungovat rychle, my se nechceme zabývat nějakými komplexními procedurami, ale snažíme se, aby všechno tedy fungovalo co možná nejdříve peníze se dostaly na místo, jak už říkal eh, kolega. Přijímáme vaše návrhy. Pan Berman. Snad jen otázečku. Ohledně komor, je to opravdu 1,5 milion eur? To není tolik. Proč jste si vybrali využít eh, peníze z potravného nástroje na tak obecnou rozpočtovou podporu. Jedná se o eh, aktivitu, která je opravdu rozpočtově eh, obecná. Jak to jak takto obecná činnost spadá do nástroje potravinové pomoci? Komise? Možná už jen pár slov, kolega to asi doplní. Děkuji za tu poznámku. Už v listopadu jsme to říkali a už jsme to opakovali minulý týden na té pracovní skupině GBS. To je ta všeobecná rozpočtová podpora. Je chápána jako e, podpora ze strany e, evropských společenství, tak, aby došlo ke, e, ke kompenzaci u exponovaných zemí, například u komor v tomto případě. Takže my jsme se takto snažili eh, poskytnout finanční prostředky takovéto zemi, protože takto chceme kompenzovat náklady, které měly navíc kvůli tomu, že došlo k nárůstu cen potravin. Eh, samozřejmě, že na komorách musí také dojít eh, k dalšímu rozvinutí zemědělského programu a potravinového programu. My tedy potřebujeme stanovit určité indikátory, ve spolupráci s komorami a e, pak na základě těchto e, indikátorů a našich diskuzí zjistíme, co nejlépe odpovídá e, našim požadavkům. Pokud nebudeme mít žádný prostor k dalšímu pohybu, tak vám řekneme, co může být další možnou alternativou, jak dále ty peníze, ty prostředky využít. Děkuji. Ještě někdo, kdo by se rád vyjádřil k tomuto tématu? Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. My name is... Děkuji vám. Já jsem eh, z DEVE, eh, z garantě ředitelství, a jen pár poznámek eh, k tomu, co řekl kolega z DG Aidko. Co se týče potravného nástroje, ten dokument, který byl převeden radě a parlamentu, už hovořil o tom, že peníze pro komory jsou směřované do rozpočtové podpory. A my jsme eh, došli k názoru, že to je nejefektivnější metoda implementace tohoto plánu, eh, alespoň podle eh, situace, která tehdy platila. Vzhledem k tomu, že bylo jen velice málo finančních prostředků k dispozici pro tuto zemi, bylo, nebyly tam alternativy. A mezinárodní organizace, eh, které nám poskytly ty další možnosti eh, vynakládání prostředků, nezněly tak, eh, tak zásadně jako tento způsob pomoci. Děkuji. Víme, pokud jde o termín, pokud jde, nebo vůbec pokud jde o termíny, které máme v této oblasti demokratické kontroly, tak je opravdu jsou velice napjaté. Proto pokud chceme přijmout návrh usnesení, musíme ho schválit dneska, tak abychom to mohli teda na příští týden už předložit na plenárku. Proto zde, jak víme, tak zde máme k dispozici návrh usnesení. Man Bergman by nám to mohl předložit, my už jsme o tom hovořili a poté bychom mohli hlasovat. Nous avons, nous avons entendu... Čili. Jak víme, naše pracovní skupina měla určité problémy, připravili návrh usnesení, kterým chceme jasně poukázat na to, že parlament není ochoten nebo není, a nesouhlasí s tím postupem komise. Jak se na to díváme, pane Bergmane? Je mi to líto, Paní předsedající, ovšem komise mě nepřesvědčila. Je to opravdu takové příliš nedostatečné, je to opravdu diskuse, která byla nesmírně kratičká. Ty komory, to je velice důležité téma, proto opravdu mě jejich reakce nepřesvědčila. Skutečně si myslím, že musíme, ano, pokud jde o tu rozpočtovou pomoc, já skutečně se obávám, že se nikdy nedostane opravdu tam, kde ji potřebujeme, to znamená na venkov, nebo mm, pokud jde o potravinovou pomoc a tak dále na komorách. Dobře, říká paní předsedající, proto mohli bychom alespoň schválit závěry tak, jak, nav, jak je navrhuje naše pracovní skupina, abychom teda jasně poukázali na to, že nejsme, že nesouhlasíme, nesouhlasíme s tou rozpočtovou pomocí, kterou navrhuje komise pro komory, pokud jde o nástroj potravinové pomoci. Dobře, čili tím pádem jsme tyto závěry schválili. Čili nyní, kdo je pro návrh těchto závěrů? Prosím, abyste zvedli ruce. Pane Gerenci, vy jste se chtěl k tomu ještě vyjádřit? Já mám pocit, že komise se k tomu se ještě vyjádří. Já mám pocit, že se hlásili o slovo a myslím si, že jde asi o to rozhodnutí, které se dotýká našich závěrů. Pokud skutečně je to tak, tak já bych si rád vyslechl nějaké názory komise, pokud by chtěli se k tomu ještě vyjádřit. Já samozřejmě, pokud chcete, říká paní předsedající, mohu dát ještě slovo, všem nemůžeme zde čekat, čekat na nějaké další mm, písemné dokumenty, protože jak už jsem se o tom zmínila, máme velice málo času, já už jsem o tom hovořila, proto Dobře, ještě jednou se ptám, zda komise teda má ještě něco, co by nám ráda řekla, nějaké nové informace k tomu vysvětlení, protože zná se, že jste nás teda přerušili u hlasování, tak asi jde o něco důležitého, co jste nám chtěli sdělit. Děkuji, jsem vám vděčný, paní předsedkyně, že jste mi ještě udělala slovo. Jak už jsem uvedl, nám šlo o to, aby skutečně došlo k dialogu. A vidíme, že tedy mm, parlament není spokojený s tím, jak tento materiál byl probrán, takže se budeme snažit k tomu začlenit další vaše požadavky. My jsme na to připraveni. Chtěl bych zdůraznit, že ve formálním postupu se klade důraz, že hlasování proti opatření komise se týká všech opatření. Takže je to e, další, je to čtvrtá etapa, čtvrtá sada těchto e, opatření. Já bych samozřejmě byl nerad, aby celý tento program, tedy nejen komory, byly zablokovány, jenom kvůli tomu, že tu nesouhlas ohledně jedné jediné akce. Aby tedy nebyl rozbit celý tento balíček. My jsme připraveni stáhnout ten dokument FISH o komorách a připravit alternativu buď pro komory, nebo to financovat jiným způsobem. Nevím, jestli vám to pomůže jako výboru, ale eh, doufám, že takto alespoň můžeme ukázat, že vám nasloucháme. A že nám jde o to, abychom s vámi dobře spolupracovali, poctivě spolupracovali a já jsem rád, že dále budeme moci spolupracovat a budeme moci vést dialog. Pane Gerenci, tak v tomto případě po těchto vysvětlení komise, to si myslím, že je docela užitečné a pokud jsem to pochopil správně, tak komory stáhnete a to znamená, že se budeme věnovat tomu ostatnímu, ano? Čili podle mě by to takto mohlo být akceptovatelné. Pane Berman, ještě říká paní předsedající, ano, paní předsedající, máme zde určitý, máme zde určitý termín, určitou lhůtu k dispozici. Ano, jak víme, tak opravdu je to, je to teda cíl, který máme konkrétně stanovený a to je samozřejmě trošku nás to mm, zde, mm, nám to komplikuje, ovšem pokud teda komise by to stáhla za ty komory, tak my samozřejmě nechceme blokovat tu situaci pro ostatní země, tak na těch komorách bychom se mohli ještě, tím bychom se mohli zabývat, ale v tom případě mohli bychom trošku pozměnit ten termín, teda v tom případě mohli bychom s tím něco udělat. Hmm, právě to je ten termín, který mm, musíme plnit a právě proto navrhuji, abychom hlasovali o návrhu a jakmile my teda předložíme návrh našeho usnesení, tak komise stáhne ty komory. Tak jsem to pochopila. Ano? Pane Gerenci? Já jsem to tak nepochopil. Já si myslím, že pokud uděláme dneska rozhodnutí, tak poté ten návrh komise, to znamená, by byl návrh, který, ze které bychom ale stáhli ty komory. Proto já navrhuji, abychom hlasovali o celém usnesení, kromě všech záležitostí, které se dotýkají komor a poté budeme mít trochu víc času věnovat se hlouběji tomuto tématu a uspokojit všem těm, kteří se zabývali touto otázkou nebo kteří by to chtěli trošku pozměnit. Ano, já se domnívám, říká paní předsedající, že zda, zde je právě ten problém s těmi termíny. Ty termíny prostě jsou dané, ty jsme si nezvolili my sami, to znamená, že nemáme, nemáme čas nějakým způsobem teda tu naše reakci pozměnit. To znamená buď usnesení nebo žádné usnesení řešení. To je jediná možnost. Pane Bermane. Já se domnívám, že asi nemůžeme hlasovat o tomto usnesení tím, že bychom z toho vybrali úplně všechno, z toho vyškrtli, co se dotýká komor, protože nejméně pětkrát tady máme zmínku o komorách. Asi bychom se měli podívat po naší schůzce ještě jednou podrobněji na to, co můžeme udělat a rozhodnout, řekněme zítra dopoledne, když budeme mít zkusku koordinátoru, šlo by to. Já nevím, zda je to možné, to je pouze návrh. Bylo by to možné? No, Skutečně by mi bylo opravdu velice líto, kdybychom museli postupovat u tohoto usnesení tímto způsobem. Hmm. Mám pocit, že pokud se nerozhodneme dneska, tak v podstatě bychom museli mít ve Štrasburku nějaké, mm, řekněme, mimořádné jednání, nějakou schůzku mimořádnou. To je jediný způsob. Paní Sargantiny? Děkuji, paní předsedkyně. Teď mě trochu překvapuje, že uprostřed hlasování se začne mm, předkládat nějaký ústní pozměňovací návrh ze strany komise. My bychom měli, podle mne, dokončit hlasování a pak, pokud je třeba to usnesení změnit, než půjde na plenárku, můžeme tak učinit. Ale toto není správný způsob, jak postupovat. To, že komise předloží ústní pozměňovací návrh v průběhu hlasování, je třeba postupovat podle pravidel. Alors, je propose euh, à votre... Čili Navrhuji, abychom hlasovali v této pozměněné formě o návrhu usnesení. Kdo, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu usnesení? Kdo se zdržel hlasování? Tři. Euh, to znamená, to znamená, že návrh usnesení jsme schválili. A nyní se dostáváme k bodu číslo 13. Voilà. Nous allons aborder maintenant le point 11 de notre... Čili ne, bude to bod číslo 11. Bude to bod číslo 11, to znamená blok věnovaný kritickým zkouškám v rozvojových zemích. Hmm, bude to výměna názorů za přítomnosti odborníků pro tuto problematiku. Jak víte, tak náš výbor eh, loni hmm, vypracoval studii k tomuto tématu, došlo k výměně názoru k této studii která rovněž sebou nesla určitý počet doporučení, diskuse, které, nebo dneska navrhujeme diskuzi ke všem těmto doporučením. Bude mezi námi paní, paní Den Boer z nadavce VEMOS, dále to bude pan Stefan Fering, který je z generálního ředitelství Sanko a dále je to pan Fergus Swiny z agentury pro léčiva a pan Romaris z generálního ředitelství pro výzkum. Paní Den Puer, máte 10 minut. Um, uh, Děkuji. Především vám chtěla poděkovat za tuto příležitost diskutovat s vámi o tom, jaké kroky lze přijmout na evropské úrovni, aby byla chráněna práva osob, které se účastní klinických testů v rozvojových zemích. Klinické eh, testy jsou fází ve výrobě nových léků, v jejich vývoji. V této fázi jsou léky, léčiva testována na lidech. Já jsem z Lucemburku, chci se představit, pracuji pro eh, holandskou organizaci, nadaci, která spolupracuje na tomto tématu s dalšími organizacemi v Indii, v Latinské Americe a v Africe. Naši partneři v těchto státech vyjádřili obavy ohledně toho, jakým způsobem a stále více se provádějí tyto testy v rozvojových zemích. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou některé země východní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, ale také Afriky. Když hovoříme o klinických testech, které se stále více provádí v rozvojových zemích, hovoříme tedy o léčivech, které se vyvíjejí především pro lukrativní západní trhy, tedy ne pro eh, choroby, které eh, se nejvíce objevují eh, ve, v, v rozových zemích, jako je leishmanioza, malárie a další choroby, pro které se zatím najde jen velice málo peněz na investice a jejich vývoj. Jaký je objem nebo rozměr těchto Eh, testů. Já tu mám čísla z Evropské agentury o léčivech, která hovoří o tom, že země, kde se provádějí tyto klinické testy, eh, oproti mm, eh, zemím, ve kterých, ve jsou pak žádány o registraci. Takže v roce 2005 20,3 eh, pacientů, na kterých byly zkoušeny tyto léky, nebyly z US nebo z EU. A v roce 2008 už těchto pacientů, na kterých se zkoušela léčiva, bylo 33,9 Vě, Většina eh, pacientů byla z rozvojových zemí. A máme celý mm, seznam eh, o těchto o těchto e, údajích, o pacientech. Očekává se podle odhadů, že to je 18 tisíc až 24 tisíc klinických testů, k nimž došlo v rozvojových zemích. Proč se provádějí klinické testy stále více v těchto zemích? Především proto, že je mnohem levnější provádět tyto klinické testy v těchto zemích, e, Glaxo e, Smith říkal, že Eh, stol, stojí 2 miliardy 400, zatímco by to stalo 300 eh, eh, milionů dolarů ve Spojených státech. Je mnohem snadnější také v rozvojových zemích získat ochotné pacienty, kteří by se chtěli účastnit těchto testů. A máme zprávy o tom, že je možné získat 14 milionů dolarů eh, jen tím, že se více lidí přihlásí v průběhu jednoho měsíce na provádění klinických testů. Navíc eh, je mnohem méně byrokracie v těchto rozvojových zemích. Eh, byrokracie nebo pravidla jsou méně striktní. A jsou tam také naivnější pacienti nebo jsou eh, tam jsou také pacienti, kteří eh, využívali už předtím eh, málo léčiv, takže nejsou výsledky těchto klinických testů poznamenány předchozím užíváním jiných léků. Je tedy velice rozumné nebo je pochopitelné, proč farmaceutické firmy provádějí tyto Eh, testy eh, v rozových zemích. Otevírá se jim celá řada příležitostí. Teď vám ukážu několik eh, několik hesel pro farmaceutické firmy, kterými se dá ilustrovat to, co chápou jako podnikatelskou příležitost. Například objevte Rusko, provádění klinického výzkumu nebo miliarda, miliardy dolarů na vás čekají Eh, při klinickém výzkumu v Indii. Eh, indická vláda přizpůsobuje nyní svou legislativu eh, a to tak, aby pozvánky nebo možnost klinických eh, testů nebyly tak striktní. Eh, to znamená, že pro farmaceutické firmy toto je eh, velice lukrativní způsob, jak provádět testy. Když už tedy vláda jako indická vláda umožňuje rozvolnění pravidel, proč by farmaceutické firmy si měly dělat nějaké skrupule? Proč ovšem to má v nás zbuzovat podezření nebo obavy? proto, že většina lidí v rozových zemích nemá zdravotní pojištění. Nemají zdravotní péči, oni se účastní těchto klinických testů, protože pro ně je to jediný způsob, jak vůbec dosáhnout nějakého léčení. A víme, že ti lidé nemají v podstatě šanci, nemají možnost volby. Je třeba také chránit práva účastníků v těchto testech. Mm, v rozových zemích totiž tato práva často nefungují. Lékaři by měly hájit práva svých pacientů. Ale ocitají se ve střetu zájmu, protože když varují svého pacienta a budou ho jej hájit, tak mohou přijít o 1500 eh, až 3000 eur. Eh, takže lze očekávat, že budou tito lékaři skutečně informovat o všech rizicích eh, své pacienty podle eh, partnerské sítě RELEM, což je v Latinské Americe, je to, je to síť zaměřená na dodržování etiky v lékařství. A podle této organizace se testů eh, nejvíce účastní ti nejchudší eh, obyvatelé, kteří se rekrutují z místního obyvatelstva, kteří nechápou ani informaci, která jim je poskytnuta. Ehm, je tam mají velkou ústu ke svému lékaři, takže když jim lékař řekne, že mají se účastnit nějakého testu, oni bez odmluvání tento návrh přijmou. Je třeba vytvořit určitou ochranou strukturu, která často v rozových zemích nefunguje a nefunguje především tam, kde jsou lidé s nízkým příjmem. Podle té latinskoamerické sítě, o které jsem hovořila, Výbor pro etiku v Latinské Americe zjistil, že těchto zemích je špatné vybavení pro ochranu osob, eh, které se účastní takovéhoto výzkumu. Jsou tu také určitá pravidla pro ochranu osob, které se účastí klinického výzkumu. Ta nejznámější jsou eh, skryta v Helsinské eh, deklaraci. Evropská směrnice se zmiňuje o Helsinské deklaraci a také v zákonech eh, se nachází zmínka o Helsinské deklaraci, ale bohužel principy této deklarace často bývají porušovány. Například indické, Indický ústav pro etiku eh, v lékařství eh, testoval zabýval se tím, jak jsou testována léčiva pro evropský trh a zjistil, že například GlaxoSmithKline Eh, testoval eh, testoval přípravek pro léčbu rakoviny prsu v Indii, aniž by respektoval ochranné normy. A to eh, proto, že mm, tamní obyvatelé si nemohou mm, dovolit mm, léčbu rakoviny prsu, která stojí v Indii kolem tisíc eur měsíčně. To znamená, že v zemi, kde lidé si nemohou dovolit eh, léčivo, se snadno provádí takovéto testy. Například AstraZeneca testovalo takto léčivo eh, na eh, duševní poruchy. Někteří v kontrolní skupině obdrželi placebo a sama tato firma AstraZeneca prohlašuje, že není dovoleno provádět takovýmto způsobem testy. Vidím, že mám ještě dvě minutky, takže si musím pospíšit s dokončením. Jsme vděční za to, že Evropský parlament už přijímá kroky, například se že Evropské komise, eh, jak postupovat dál. My jsme uspořádali několik schůzek, například s EMA, e, se zástupci farmaceutického průmyslu a s Evropským parlamentem. Evropský parlament vede studii o klinických zkouškách v rozvojových zemích. E, tato studie byla uveřejněna v loňském roce. A je zjevné, že e, regulační rámec potřebuje ještě určité zpřesnění a myslíme si, že stávající regulační rámec Stávající legislativa v Evropské unii poskytuje široké a dostatečné příležitosti k ochraně eh, práv pacientů i mm, těch, kteří jsou z rozvojových zemí. Eh, směrnice komise hovoří o tom, že aby léčivo mohlo obdržet eh, registraci, pokud je eh, zkoušeno v rozvojových zemích, musí dodržovat Helsinskou deklaraci a patřičná pravidla. Problém ale spočívá v tom, že Helsinská deklarace nebyla, eh, nebyla implementována. Pracovní skupina s EMA na tomto pracuje a trochu nás nepokuje to, že některé kontroverzní prvky jako například léčba po ukončení těchto testů, a, a nebo um, vedení eh, testů s kontrolní skupinou, která má pouze placebo zůstali stranou a je třeba, abychom se tímto zabývali s ohledem na um, pacienty v rozvojových zemích. Máme naši zodpovědnost vůči těmto osobám. Alespoň podle nás. Děkuji. Děkuji vám. Ovšem, bohužel, bohužel, jak víte, nemáme dostatek času, proto budeme muset ukončit vaši prezentaci a nyní poprosíme dalšího kolegu, který bude mít pět minut k dispozici. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jmenuji se Stefan Führing a pracuji na generálním ředitelství zdraví a spotřebitel a jsem zodpovědný za směrnici ke klinickým zkouškám. Nejdříve bych vám rád poděkoval za to, že jste se ujeli tohoto tématu. Je velmi důležité a my ho bereme velmi vážně. Výslovně jsme se mu také věnovali ve veřejné konzultaci v rámci Impact Assessmentu který v současné době probíhá. A týká se směrnice ke klinickým zkouškám. Samozřejmě, že jsme také četli zprávu, kterou jste vypracovali a věnovali jsme se jí. Na tomto místě bych rád řekl jen několik bodů. Za prvé, podle našich poznatků by bylo špatné říci, že klinické zkoušky společností, které jsou činné e, v Evropě, jsou masově přesouvány do rozvojových zemí v tomto bodě nesouhlasíme s čísly, která byla právě jmenována. Čísla, která máme k dispozici my, udávají jiný obrázek, například co se týče klinických zkoušek Evropské eh, agentury pro léčiva Základní studie byly provedeny v roce 2005 až 2008 a 10% těch zkoušek pocházelo z Asie a 10% z Jižní Ameriky. Prakticky každý, žádná zkouška nebyla provedena v Africe. Nejsme si rovněž jistí, jistí tím, jestli je správné tvrdit, že většina klinických zkoušek se odehrává v rozvojových zemích, jak bylo právě řečeno tomto ohledu bylo hovořeno o 18 až 24 tisících klinických zkoušek, které v současné době probíhají v rozvojových zemích. To budeme muset ověřit. V Evropě v současné době ročně probíhá 5500 zkoušek. To je tedy první bod, který jsem chtěl zmínit. Takže nejedná se o žádný masový přesun klinických zkoušek do rozvojových zemích, alespoň ne v současné době. Druhý bod, který je pro nás rovněž velmi důležitý v souvislosti se zprávou, je následující klinické zkoušky ve třetích zemích. To, jsou, to je výzva, ale bylo by špatné eh, věřit v to, že takovéto zkoušky mají horší kvalitu. Ve zprávě se hovoří o tom, že existují dvojí standardy anebo dumping v klinických zkouškách. Z našeho pohledu eh, to není pravda. Musíme se držet čísel a faktů a možná, že ještě budeme muset hovořit o inspekcích a prověrkách. Za třetí, důležité je, abychom zůstali informováni u tohoto tématu. Samozřejmě to téma je důležité a stává se čím dál více globálním. I ve třetích zemích probíhá stále více klinických zkoušek, a to i v chudších třetích zemích, a to z různých důvodů. Ne vždy proto, jen proto, že by to bylo levnější nebo že by to bylo rychlejší, ale často také z regulatorních důvodů. Některé třetí země totiž požadují, aby, než, bude, než, než eh, léčivo získá registraci, aby proběhla klinická zkouška ve třetí zemi. Za čtvrté, poslední boj. Jak už jsem řekl, jsme si zajedno v tom, že musíme zůstat informováni. Samozřejmě, že zde naražíme na určité právní jurisdikční eh, překážky. Samozřejmě je to také otázka jurisdikce nejlepší bod, na který můžeme navázat, je registrace přípravků v Evropě, protože zde musí být v tomto případě předloženy klinické údaje. Ať už je to Národní agentura pro léčiva nebo Evropská agentura pro léčiva, které budu předkládat. A pro nás je velmi důležité, abychom měli takový určitý jurisdikční bod, na který můžeme navázat a v tomto bodě provést dobrou kontrolu a moci se opřít o inspekce, které byly provedeny. Máme radost, že Evropská agentura pro léčiva v této oblasti podnikla mnoho aktivit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Merci. Děkujeme. A nyní dávám slovo panu Svínimu, který je zástupcem generálního ředitelství pro léčiva. Máte pět minut. Dobré odpoledne, jmenuji se Fergus Sweeney a jsem hlavním zástupcem agentury pro léčiva, pro kontrolu eh, v této oblasti a rád bych poděkoval za možnost vystoupit na vašem setkání dnes odpoledne. Pokud jde o klinické testy, klinické zkoušky, to je záležitost, kterou bereme velice vážně, pokud jde o rozvojové země. Dívali jsme se na pokrok v této oblasti už po mnoho let ehm, provádíme mnoho inspekcí, kontrol v zemích mimo Evropskou unii a mimo Spojené státy. Rovněž jsme publikovali zprávu, která zahrnovala statistiky mezi lety 2005 a 2008. Budeme to aktualizovat čísly za rok 2009 v následujících měsících. Pokud jde o naše iniciativy v této oblasti, vytvořili jsme pracovní skupinu, pracovní skupinu, která pracuje na základě strategického dokumentu, jen jsme zveřejnili v roce 2008. Tato pracovní expertní skupina zahrnuje zástupce vědeckých výborů pro, mm, pro léky pro dospělé osoby, pro děti, dále jsou to zástupci, který zastupují samozřejmě jednak zdravotnická zařízení a i pacienty. Tato pracovní skupina se snaží připravit určitý návrh dokumentu, dokumentu, který by objasnil čtyři základní oblasti, o kterých zde hovoříme a především praktické kroky naší agentury, pokud jde o mm, kontrolu, aplikace na trhu a pokud jde o klinické testy ve třetích zemích. Ty čtyři základní body jednak jsou to etické standardy, pokud jde o klinické testy, to je první oblast. Jsou zde záležitosti, které se dotýkají zranitelné části obyvatel, etické um, záležitosti, placebo, dále je to přístup k léčbě po uh, po zkouškách, po testech a tak dále. Dále jsou to praktické kroky, pokud jde o poradenství, pokud jde o hlavní směry v této oblasti. Tyto dvě základní, tyto dvě první oblasti by měly zajistit to, abychom, abychom měli kontrolu ještě před E, aplikací na trhu, to znamená předtím, než dojde k aplikování těchto léčiv, jejich umístění na trhu, to znamená, že musíme mít kontrolu nad tím, jak probíhají tyto testy. No a pokud jde o autorizaci umístění na trh nebo marketing, už marketové umístění těchto léků, musíme mít k dispozici etické standardy, hlavní směry, které by nám umožnily podívat se na hodnocení všech těchto testů, dále je to transparentnost a tak dále. Vytvořili jsme a publikovali jsme zprávu, která se dotýká hodnocení všech těchto produktů snažíme se zlepšovat informace, které jsou k dispozici, pokud jde o hodnocení těchto klinických textů, tak aby byly v souladu se všemi etickými standardy a našimi předpisy. No a v neposlední řadě se snažíme rovněž o zlepšení budování kapacit a mezinárodní spolupráci v této oblasti, tak aby klinické texty, protože víme, že probíhají na celém světě asi jedna třetina v Evropě, jedna třetina v Severní Americe a jedna třetina ve zbytku světa. My se snažíme monitorovat tuto situaci v našich statistikách asi 33 tisíc 33 tisíc, ehm, na 33 tisících místech probíhají tyto testy. Samozřejmě, že nemůžeme provádět inspekci ve všech těchto centrech, musíme mít samozřejmě v každé zemi k dispozici určité zásadní etické, etické standardy, které jsou sledovány. Musíme podporovat regulační orgány jednotlivých zemí, regionů, musí dojít k jejich zájemné spolupráci při rozhodovacích procesech, tak aby skutečně došlo k etickému provádění těchto testů, proto se snažíme spolupracovat se všemi partnery, ostatními regulátory regulačními orgány v, různě, v různých částech světa. My jsme samozřejmě prováděli inspekci v loňském roce, budeme pokračovat v letošním roce. Nebylo to pouze v EU zemích, ale i v Indii, Argentině, Ghaně, Jižní Africe, Mexiku, Brazílii, no, o Jižní Africe už jsem se zmínil, a v jiných zemích budeme v těchto inspekcích pokračovat společně s našimi partnery ve Spojených státech, v Kanadě, ostatních vyspělých zemích, tak abychom vytvořili určitou síť, mezinárodní síť regulačních orgánů, které budou opravdu mít k dispozici velice dobré podmínky, tak aby mohli kontrolovat všechny tyto klinické testy všude ve světě na základě tohoto návrhu dokumentu, o kterém jsem hovořil. Budeme mít, eh, zorganizujeme v září i konferenci na toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní poprosíme pana Romarise, který zastupuje generální ředitelství pro výzkum. Děkuji, vážená paní předsedající. Prostřednictvím eh, partnerství EDCTP eh, e touto iniciativou Evropský parlament a Rada se snaží pod článkem 1.85 smlouvy X1 financovat nové eh, testy v Africe, aby mohly vznikat nová léčiva eh, a eh, nové vakcíny. Evropská komise prostřednictvím této iniciativy se snaží financovat až 48 klinických testů eh, za stejných etických standardů, které jsou využívány zde v Evropské unii. To znamená, že prostřednictvím etického hodnocení a prostřednictvím dalšího hodnocení ehm, zpětného těchto projektů máme kontrolu nad eh, dodržováním etických pravidel. Vedeme také výzkum etických eh, norem. Podporujeme budování eh, schopností etických výborů na národní i vyšší úrovni. Posilujeme také kapacitu a kompetenci eh, regulačních eh, orgánů, včetně Afrického vakcinového fóra. A proto budujeme tento systém ve společenství s VHO a snažíme se tedy budovat tyto regulační orgány a posilovat je v Africe Podporujeme etické výbory, například školením, pořádáme workshopy a různé kurzy. V těchto sedmi letech, po které takto pracujeme, se financovali 28 výzkumných projektů, pro, které byly zaměřeny na kapacitu etických orgánů, které staly víc než 3,3 milionů eur. V roce 2010 bude, zač, bude nový nové kolo za 4,75 milionů eur, které se budou týkat školení etické, etických orgánů v subsaharské Africe. Etické normy v Africe jsou posilovány takto pro, eh, programem EDCTP, díky čemuž mají stejné standardy, eh, které se dodržují zde eh, v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Opět já. Děkuji, vážená paní předsedající. Jedna otázka na pana, na paní Den Berovou. Zdá se, že vám tím umožním opět vystoupit. Co si myslíte, jaká je podle vašeho názoru kvalita kontroly testů, které probíhají mimo Evropskou unii a pokud jsem to pochopil správně, pane Svíny, dvě třetiny všech testů probíhají mimo EU. Čili jaká je podle vašeho názoru kvalita inspekcí? Kolik takových testů nebo jaká je jaké je procento těchto testů. Pane Svíny, možná byste nám mohl poskytnout nějaká čísla, pokud jde o počet testů, které probíhají mimo EU a rovněž počet inspekcí, které vaše agentura provedla. A pokud jde o paní Berovou, myslíte si, že tyto inspekce probíhají, řekněme, dostatečně včas, nebo myslíte si, že tyto nebo naopak probíhají tyto inspekce až na konci toho testovacího procesu, protože tak jsem to pochopil já. Já si myslím, že zde nesmíme polevit, pokud jde o určitou ostražitost, protože na konci testu už v podstatě vůbec nevíme, co proběhlo předtím, alespoň tak jsem pochopil tento dokument, který se dotýká etický, etického klinického testování v rozvojových zemích, protože já si myslím, že etická forma testování, to v podstatě, pokud to není etické, tak v podstatě jde o koloniální zneužívání opravdu obrovského rozsahu, protože jaký, jaká, jakýkoliv lék, který, který se testuje mimo EU, musí mít určitý, řekněme, certifikát toho, že opravdu ty testy proběhly správným způsobem. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní pan Deva. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem opravdu velice pozorně naslouchal všemu, co bylo řečeno. Buď zde máme takový problém, že to zveličujeme, nevím, nevím, zda je to skutečně problém, nebo zda je to věc, kterou bychom měli vyřešit, nebo opravdu zde přeháníme a zveličujeme. Proto bych poprosil o objasnění celé situace. První řečník. Znamená to, že naznačujete, to, že evropské společnosti provádí testy v rozvojových zemích, konkrétně v Indii, u léků, které by jinak tyto společnosti netestovaly, neotestovaly v Evropě, protože by to bylo příliš riskantní. To si myslím, že vyžaduje další mm, objasnění celé situace. Opakuji to. Znamená to, že první řečník tvrdí to, že evropské farmaceutické společnosti provádí testování léku na lidech v Indii a rozvojových zemích, které testy, které by nebyly ochotní testovat zde v Evropě na evropské populaci, protože by to bylo riskantní? ne, nehovoříme o žádných o cenách a podobně, tržních mechanismech, to ponecháme stranou. Ovšem, pokud tvrdíme, že určité léky, jejich testování by mohlo být riskantní u nás a proto v podstatě je testujeme v zahraničí, protože prostě životy lidí v rozvojových zemích nejsou tak důležité jako naše, nemají tu hodnotu jako naše životy, tak to by byl obrovský problém. Existuje tudíž důkaz jakýkoliv důkaz toho, že naše farmaceutické společnosti provádí klinické texty, experimentují s léky v rozvojových zemích, Zatímco takové testy by nikdy nebyly ochotní provádět v Evropské unii, na to mm, opravdu potřebuji odpověď na tuto otázku. A druhá záležitost, pokud jde o nějakou supervizi nebo nějakou kontrolu. Znamená to, že nemáme dostatek zdrojů, abychom ohlídali testy v těchto rozvojových zemích. To znamená, že nemáme dostatek zdrojů, abychom mm, měli kontrolu nad těmito testy. A třetí otázka, pokud je o vládu Spojených států, co dělají s ohledem na americké farmaceutické společnosti a testy, které provádějí v Latinské Americe. Spolupracujeme s nimi, využíváme stejné osvědčené postupy, nebo máme nějaké svoje vlastně, vlastní standardy? To je moje třetí otázka. Paní Sargantini, máte slovo? Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik dotazů na Evropskou komisi. Když jsem poslouchala tuto debatu, napadly mě další dotazy. Pan Deva hovořil o velice etické otázce. Dotaz, zda testující lidé v rozvojových zemích budou později schopni si také koupit tyto léky, až budou hotovi. E, to je také etická otázka, protože se jedná o velice drahá léčiva a často lidé po tomto testování nemají prostředky k tomu, aby pokračovali v léčbě. A odpovědí na tuto otázku, kterou jsem přetřela, často bývá ne. Chtěla bych slyšet od Evropské komise, zda v budoucnosti můžeme zajistit, že EMA opravdu bude kontrolovat předtím, než se léčivo dostane na evropský trh, zda skutečně tedy bude zkontrolováno, zda byla dodržena Helsinská deklarace při testování. Ještě tedy předtím, než se léčivo dostane na evropský trh. A také bych chtěla vědět, zda Evropská komise je ochotná změnit pra, eh, pravidla pro eh, testy s placebem protože zde v Evropě nelze u závažných chorob využívat placebo testování s kontrolní skupinou s placebem eh, protože víme, že placebo nefunguje. V zemích jako Indie se to však dělá, takovéto pokusy s kontrolní skupinou. A proto eh, proto farmaceutické firmy často provádějí testy tam, protože u nás to není možné. Já si myslím, že bychom neměli využívat takováto léčiva na evropském trhu, pokud jsou testována takovýmto způsobem. Eh, když je výzkum s kontrolní skupinou s placebem, eh, měli bychom zajistit, že platí stejná pravidla jak v rozvojovém světě, tak u nás. A eh, měli bychom zajistit, že pokud je, jsou klinické testy prováděny v třetí zemi, v nějaké rozvojové zemi, že Eh, tam budou respektována naše pravidla a že lidé z této země budou mít též přístup k danému léčivu. Protože jedná se přece jen o cenu a jedná se o to, zda život člověka žijícího zde či někde jinde má jinou hodnotu. Jedná se především o to, jakým způsobem jsou prováděny testy. Pane Gerenci, děkuji za slovo, paní předsedající. První otázka Pokud dochází k nějakému zneužívání v této oblasti, otázka zní, kterou jurisdikci můžeme využít v takové záležitosti, pokud dochází k nějakému zneužití, to znamená, bude to evropská jurisdikce, naše členské země, kterých by se to týkalo, pokud to teda budeme aplikovat striktně, řekněme, i pokud by, řekněme, tyto zkoušky probíhaly v rozvojových zemích. Ovšem, poté otázka zní, zda teda můžeme opravdu aplikovat naše jurisdikci v této oblasti. To znamená, mm, že by to možná mohlo mít určitý odrazující účinek možného zneužívání do budoucna. Druhá záležitost, nemůžeme oddělit tyto klinické testy od přístupu k lékům v rozvojových zemích. Proto jsem nesmírně rád, že se o tom zmínila i paní Sažentíny, protože hovoříme o tom, že jedna třetina probíhá v EU, jedna třetina ve Spojených státech a poté teda předpokládám, že jedna třetina v rozvojových zemích. Myslím si, že pokud jde o přerozdělení léku ve světě, takže to v podstatě neodpovídá tomuto procentuálnímu zastoupení. To znamená, že i když řekněme eticky zde nebudeme mít nějaký konkrétní problém, pokud jde o aplikaci těchto klinických testů, především zde ale bude teda etický problém, pokud jde o přístup k lékům. Čili nemůžeme oddělovat tyto dvě věci. To znamená tu úvahu, která se dotýká na jedné straně toho výzkumného aspektu jednotlivých léčiv proto si myslím, že bychom se měli věnovat například i, i otázce veřejných fondů, veřejných finančních prostředků, například výzkum v oblasti tropických nemocí nebo málo známých nemocí, nebo řekněme nemocí, které jsou typické pro rozvojové země a ne typické pro naše země, země severu. Myslím si, že pokud chceme dospět k nějakému rozhodnutí ohledně této politiky nebo vůbec etiky v oblasti přístupu ke zdravotnictví, tak bychom se měli věnovat i těmto otázkám. To asymetrický přístup k těmto záležitostem by nebo vedl i k takové reakci Indonésie, jak víte, Indonésie, která odmítla poté poskytnout eh, ty kmeny jednotlivých nemocí. Eh, ty vzorky, abychom vůbec mohli, řekněme, přistoupit k další, k další výrobě nebo, nebo výzkumu eh, léku proti určitým nemocem. Právě proto bychom se měli širšího hlediska podívat k těmto záležitostem, protože opravdu zde vidíme veliké, veliké etické problémy spojené s Eh, z nemožnosti čtyř pětin světového obyvatelstva eh, vůbec mít přístup k lékům. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Kellerová. Děkuji, já se chci zeptat pana Bufa. Omlouvám se za výslovnost. Vy jste zmiňoval Hasinskou deklaraci jako důležitou součást možného řeč, řešení nebo způsobu kontroly. Taky jste řekl, že je tu problém s implementací. Takže já bych ráda věděla, jaké problémy s tou implementací jsou. Proč není správně implementována? Jakou úlohu eh, v tom hraje e EU? Pani Guerrero Salam. Eh, Budu stručný paní předsedkyně. Myslím, že máme co dočinění s velmi choulostivým tématem. Přístup ke zdravotní péči patří k základním právům všech osob. Spravedlnost v přístupu k léčivům, ehm, to je něco jako uznání rovnosti všech občanů, všech lidí. Jmenovali jste čísla, procenta, uváděli analýzy, a tato čísla se lišila od toho, co říkal zástupce komise, ale v jednom se všechny údaje zhodly. A sice snaha, aby Evropská unie měla dostatečný počet mechanismů a právních nástrojů, aby tu problematiku řešila. V této souvislosti mám otázku na komisi. to, co říkala eh, zástupkyně nadace. Sdílíte její názory? Ona hovořila o tom, že evropská legislativa není dostatečně nebo dostatečně přísně dodržována. Souhlasíte? Eh, pokud komise, která v současné době nemá čas zodpovědět tuto otázku úplně, možná by mohla být eh, ochotna poslat výboru pro rozvoj zprávu o stupni využívání a uplatňování evropské legislativy v těchto testech. Děkuji. Nyní bych poprosila paní Den Buer z nadace Demos, aby reagovala na všechny tyto otázky a jelikož jsem vás musela přerušit před chviličkou, tak bych vám nyní dala trošku víc času eh, než teda eh, těm ostatním třem členům, který vystoupí za komisi. Děkuji vám za tuto velkodušnost, paní předsedkyně. Především bych ráda odpověděla na to, co říkal pan Führing z Evropské komise. Já jsem neuvedla, že by většina klinických testů se konala mimo EU eh, e a Spojené státy. Řekla jsem, že většina pacientů kteří se účastní v klinických testech, jsou mimo Spojené státy, eh, kteří jsou mimo Spojené státy a EU, jsou z rozvojových zemí. Takže z té jedné třetiny, která se nekoná v EU a Spojených státech, tak většina pacientů je z je eh, ze zemí, které eh, obdržují, ob, které dostávají rozvojovou pomoc. Takže tady bych ráda vyjasnila tento názor na různé poměry. Za druhé, také jste zmiňoval, že skutečnost, že se tyto testy dějí e, v rozových zemích, neznamená to, že jsou prováděny špatným způsobem nebo že jejich kvalita je špatná. Nicméně mnoho výzkumů poukazuje na to, že kvalita kontrolních mechanismů v rozvojových státech, jak už jsem se zmínil například u těch etických výborů, ukazuje, že tedy ta kvalita kontroly je poměrně špatná. Máme například záznamy z latinskoamerické etické sítě, protože mnoho zaměstnanců provádějící tyto testy není dostatečně školena a podobně. A také pan Sweeney eh, hovořil, s, pan Sweeney z EMA zmínil skutečnost, že Evropská unie provádí iniciativu zaměřenou na posílení regulačního rámce. Jsme velice rádi, že jste to řekl, to je velice důležitý krok a je to i konec konců řešení neetických klinických testů. Došlo k nárůstu inspekcí, to je pravda, jak už eh, řekl eh, pan Sweeney. Eh, je spousta míst po celém světě, kde k těm testům dochází. Není možné je překontrolovat všechny. A teď se dostám k tomu, co říkal pan Berman. Před několika lety jsme hovořili se zástupci agentury pro léčiva v Evropě a tázali jsme se, zda testoval, pardon, zda kontrolovali, zda testy probíhaly skutečně podle Helsinské deklarace a dalších pravidel. Většina z nich odpověděla, že nikoli. Někteří eh, prostě řekli, že to je není v jejich e, systému kontrol, protože je zajímá, e, jestli ty léky jsou bezpečné, nikoli, e, nebo jen málo, zda byly eticky testované. A já si myslím, že je důležité, aby bylo aby byly prováděny tyto etické kontroly nebo kontroly etičnosti testů co možná nejdříve. A to ještě předtím, než se léčivo dostane na trh. Nicméně myslím, že by došlo k velkému pokroku, eh, kdyby vůbec tyto, eh, tato léčiva byla kontrolována ohledně dodržování etických pravidel testů, eh, když se mají dostat na evropský trh před tou registrací. Pane Devo, my se nezabýváme jen evropskými společnostmi farmaceutickými, ale nadnárodními korporacemi, které provádějí klinické testy v rozvojových zemích. Uvedla jsem příklad AstraZeneca například. Ta sama připustila, že provedli eh, test s kontrolní skupinou z placebo v Indii. Řekli, že etický výbor v Evropě by toto nikdy nedovolil. A zde je tedy odpověď na vaši otázku. Pan Deva. Eh, ano, kontrolní skupina s placebem. Nechte paní Deber, aby dokončila svůj projev, říká paní předsedkyně. Takže proč Helsinská deklarace není správně implementována? Myslím, že protože nikdy nebyla prioritně chápána, takže celá řada kroků eh, byla přijata k tomu, aby se tak učinilo eh, a bylo by opravdu obrovským eh, krokem, kdyby například cena léčiv byla snížena pro ty země, země, které se účastnily testů, a aby byl zaručen přístup eh, pacientům k léčivům i po ukončení testů, jak zde už žádali někteří z poslanců. Myslím, že teď jsem odpověděla na většinu otázek, které mi byly položeny. Děkuji. Merci. Děkuji vám. A nyní bych dala slovo panu Fieringovi, poté panu Svinimu a poté panu Romarisovi, pokud teda se chcete vyjádřit k těmto otázkám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se rád chopil jen jedné otázky. A to je otázka o tom dostatečném regulačním rámci. Regulační rámec je v současné době velmi jasný. Každá studia, studie, která je v Evropě provedená, eh, pro eh, registraci léčiva. Tedy každá tato studie musí být slučitelná s evropskými principy pro dobrou klinickou praxi. A tyto evropské principy staví na mezinárodně uznávaných principech. Často samozřejmě ale dochází k tomu problému, že eh, zákon je příliš abstraktní a užití má být konkrétní. A v této oblasti je jasné, že všichni musíme pracovat na tom, aby se situace zlepšila. A my jsme rádi, že agentura na tom pracuje, obzvláště co se týče doručování údajů pro registraci v souvislosti s souladem s etickým kodexem je velmi důležité v této oblasti postupovat konstruktivně dál. Byla položena otázka, jestli to stačí. Samozřejmě, že máme další regulační opatření a v současné době je prověřujeme. Jedním z principů je transparence. Čím transparentněji budou pokusy a zkoušky ve třetích státech probíhat, tím lepší možnosti budeme mít zasáhnout a tím lepší budeme moci vyvíjet veřejný tlak na, na sponzory, aby pokusy nebo testy ve třetích zemích probíhaly v souladu s mezinárodními etickými standardy. I v této oblasti prověřujeme možné uh, možnosti a v současné době probíhá impact assessment. A ještě poslední bod k těm inspekcím. Jsme si zajedno v tom, že není možné uh, i kontrolovat všechny nemocnice a všechny instituty, kde probíhají testy. Jsou to stovky a tisíce institutů, které by bylo mus, eh, nutné eh, kontrolovat. Proto je nutné, abychom zvyšovali kapacity ve třetích zemích a i v této oblasti dochází k řadě iniciativ, eh, například z generálního ředitelství výzkum. A i na základě spolupráce s agenturou. Děkuji vám, ještě jednou děkuji za to, že jsme dostali příležitost se k tomuto tématu vyjádřit. Thank you. Děkuji za slovo. Pouze několik bodů, o kterých už se hovořilo. Samozřejmě, že spolupracujeme s mezinárodními organizacemi FDA ve Spojených státech jinými orgány mezinárodní, na mezinárodní úrovni. Zúčastňují se rovněž na různých skupinách eh, inspekčních. V loňském roce, v letošním roce budeme mít dokonce i inspektory z Latinské Ameriky, Afriky, Asie. Spolupracujeme, vyměňujeme si informace společně i s jinými agenturami, tak abychom opravdu zajistili to, že ty zdroje, které používáme pro inspekce, jsou dobrým způsobem distribuovány, abychom nenavštěvovali stejná střediska neustále, abychom navštěvovali různá testovací střediska, tak aby opravdu ten dohled nad kvalitou testu byl v pořádku. Spolupracujeme s různými orgány, s BHO, s DG pro, s generálním ředitelstvím pro výzkum, budujeme kapacity, zlepšujeme tyto kapacity, tak aby opravdu jsme poté ty kapacity mohli využívat v různých etických výborech, regulačních orgánech, ve všech těch zemích, kde probíhají testy. Mnoho lidí se zabývalo testy, které využívají placebo, eh, léky nebo etické, jiné etické záležitosti. Jak už jsem o tom hovořil, příští měsíc budeme k dispozici ten návrh dokumentu. Po konsultačním procesu zorganizujeme workshop, na který bychom rádi pozvali všechny zúčastněné strany i z těch konkrétních zemí, o kterých jsme hovorili, z Latinské Ameriky, Azie, Afriky. Jak jsme o tom, jak už jsme se o tom zmínili na základě článku 50 8 spolupracujeme i s VHO na hodnocení autorizace, umístění na trh mm, produktů, které se dotýkají například malárie, tuberkulózy, to znamená nemocí, které e, jsou typické pro rozvojové země a tyto, toto hodnocení e, poskytneme prostřednictvím VHO v souladu s, s konkrétním článkem. Jsem přesvědčen o tom, že Helsinská deklarace a dobrá praxe pro tuto oblast jsou doplňkové dokumenty, které stanoví opravdu kvalitní principy, zásady na vysoké úrovni, které budeme používat pro klinické testy. Všechny tyto informace a dokumenty bychom měli využívat i pro školení, pro školování, budování kapacit při řízení těchto klinických testů. Děkuji. Děkujeme a nyní bychom poprosili zástupce generálního ředitelství. Děkuji, vážená paní předsedající. Pouze několik bodů, pokud jde například o fond eh, tropických zemí. Pokud víme, tak se snažíme i v rámci rozvojového plánu rozvojové pomoci financovat tyto záležitosti už od roku 2003. Financujeme tuto oblast. V roce 2010 bychom měli dokončit tento program a připravujeme nový program, který by měl být zahájen od letošního roku 2003, 2010. To znamená, že se snažíme opět poukázat na priority pro tuto oblast po roce 2010. Děkuji. Děkuji, pane Bermane. Já jsem bohužel neobdržel odpověď na otázku, kterou jsem položil komisi, to znamená, kolik kontrol a kolik testů proběhlo v zemích, rozvojových zemích. Děkuji. Otázka tedy je, kolik kontrol a kol, na kolika testech. Klinické testy byly všechny Eh, přeskoumány agenturou a výběr z těchto eh, testů byl také později eh, překontrolován prostřednictvím inspekce. Bylo zhruba 33 na 33 tisíci místech docházelo k testům v poslední době. To znamená, že jsme nemohli navštívit všechny, proto jsme mohli postupovat jen takovým zorkováním inspekcí. A Eh, snažili jsme se eh, zjistit, jak vypadá situace tedy přímo na místě v daných zemích, zda tyto testy jsou prováděny správným způsobem. V roce 2009 to bylo 58 takových inspekcí, 44 kolo klinické praxe, 38 v roce 2008 jich bylo. Ten eh, počet neustále narůstá, více než polovina těchto testů a těchto inspekcí tedy probíhá v třetích zemích. Snažíme se tak zajistit eh, prostřednictvím inspekce, že se dozvíme více o zemích v Latinské Americe, Africe a Asii a o jejich eh, testovacích systémech. Detailní eh, čísla najdete na našich web, webových stránkách. Je to za léta 2008-2009. Eh, za rok 2009 eh, poslední údaje získáte v průběhu několika dalších měsíců. Já vidím, že je to opravdu velice vzrušující celá tato rozpráva. Ještě zde máme dva přihlášené do diskuze, kteří mají pocit, že neobdrží dostatečnou odpověď a proto vypožádají o další otázku. Bohužel, bohužel jsme pozadu na našem programu, ale poprosil, poprosil opravdu, abyste velice, velice rychle upřesnili svou otázku paní z a poté pan Deva. Velice oceňuji, paní předsedkyně, nemusí tedy pokládat další dotaz. Kdybych měla odpověď od komise, bylo by to jasné, ale ty otázky poté se opakují, komise si vybírá, na co odpoví. Já se ptám komise, je tedy možné, že v budoucnosti skutečně se bude kontrolovat, zda Helsinská deklarace je mm, eh, kontrolována eh, předtím, než se léčivo dostane na trh a můžeme mít jistotu, že testy provedené ve třetích zemích nejsou prováděny s tím postupem s kontrolní skupinou s placebem, která by nebyla dovolená zde v Evropě protože jinak bychom měli odepřít vstup těmto léčivům na trh. Za třetí, jak si chceme uspořádat práci, abychom se chovali eticky vůči těm třetím zemím, které jsou využívány jako testovací e, místo, a aby tyto země také měly přístup k léčivům, která na nich byla testována. Pan Deva? Kolegyně právě e, řekla polovinu z toho, co jsem chtěl. Nebudu se ptát na placebo. Víme, jak se jedná s placebem bez placeba. O to nejde. Já jsem se ptal, zda je zjevné, že evropské farmaceutické firmy testují léčiva v rozvojových zemích na pacientech tak, jak by to neučinili na evropských pacientech. Neptám se na placebo, ptám se na riziko pacientů. Děkuji za slovo, paní předsedající. Moje otázka zní. Pokud řekněme nějaká společnost francouzská porušuje pravidla, pokud jde o klinické testy v rozvojových zemích, zda to bude postiženo na základě francouzské legislativy nebo na základě legislativy dané rozvojové země. A úplně na závěr pan Berman. Ne, to už, to už ne, už ne, tak dobře, děkuji. V tom případě, v tom případě to byly otázky, které jsou, které směřují na komisi. Naši poslanci nebyli spokojeni s první odpovědí, to znamená, zda tato helsinská eh, deklarace bude povinná, to znamená plnění této deklarace předtím, než dojde k umístění daného léku na trh. Prosím o jasnou odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Tak k té první otázce. Už dnes je každá studie, která je provedena podle příslušných zákonů, prověřena s ohledem na etické zásady. Takže druhá otázka. Když se zjistí, že byla provedena klinická zkouška, která se nedrží etických standardů, Musíme jako konsekvenci zamítnout tuto eh, klinickou zkoušku, to znamená nezapojit ji do schvalování léčiva, nezohlednit ji. Třetí otázka. Etické zásady eh, předepisují následné prověrky, následné prověření. A tady to následné prověření je předepsáno i pod evropskými zákony. V praxi narážíme na řadu otázku. A to je otázka, kterou v současné době zpracovává Evropská agentura pro léčiva. V září tohoto roku by mělo v této otázce dojít ke slyšení. A dále otázka sankcí. Pokud dnes nějaká firma která sídlí například ve Francii, provede klinickou zkoušku ve třetí zemi a poruší přitom zákony třetí země, potom bude udělena sankce podle pravidel třetího státu a ne země, ve které společnost sídlí. Pokud tato společnost, například francouzská, například v rámci získávání registrace, poskytne k dispozici údaje, musí tyto údaje odpovídat evropským pravidlům. A pokud tomu tak není, nemůžeme na tyto údaje brát ohled při schvalování léčiv. Bien, nous allons arrêter là Dobře, nyní musíme ukončit naše diskuzi, ovšem ráda bych požádala náš výbor, aby opravdu velice pozorně sledoval ten způsob, jakým bude docházet k autorizaci umístěvání těchto léků na trh, především v souladu s tím, jak byly provedeny klinické testy v rozvojových zemích. A nyní, říká paní předsedající, se dostáváme k dalšímu bodu. Teď je to trošku takové promíchané, protože jsme museli změnit náš pořad jednání, čili je to původní bod číslo 10 na našem pořadu jednání. Budeme se dívat na pokrok směrem ke splnění rozvojových cílů tisíciletí. Lidé o přeskum v polovině období v rámci přípravy na schůzku OSN na vysoké úrovni, která proběhne v září 2010, čili v, roce, čili v září 2010 dojde k této schůzce OSN OSN na vysoké úrovni v New Yorku budou se zabývat pokrokem v této oblasti, plnění cílu tisíciletí, protože víme, že v podstatě nás dělí už pouze pět let od mm, konečného data tohoto, těchto cílů tisíciletí. No a my samozřejmě se chceme připravit na tuto schůzku. Rada by měla připravit v červnu naše stanovisko, které by mělo být jednotné a ambiciozní. Je proto zásadní, aby Evropský parlament mohl přispět už před touto schůzkou k, s našimi názory. Pan Kašman připravoval mm, už dokonce pracovní dokument, který máte k dispozici se svou pracovní schůzkou. Budeme se věnovat těmto závěrům. Pozvali jsme si tři odborníky pro tuto oblast. Je to jednak paní Françoise Moro, která řídí ředitelství pod názvem Forward-looking studies and policy coherence, která je zodpovědná v komisi pro přípravu této oblasti, našich návrhů pro oblast tisíciletí, která by měla být součástí takzvaného jar, jarného balíčku. Dále je to paní Nikola Harrington, která je zástupcem ředitele programu PNU D, což je program OSN pro rozvoj a dále je to paní Irene Mirejo, která je zodpovědná za Intermon Oxfam ve Španělsku. Nejdříve poprosíme pana Kašmana, aby nám v pěti minutách předložil nebo přednesl svůj program. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod bych rád řekl, že je velice důležité, abychom učinili vše, abychom zajistili to, že naše usnesení bude hotové na černovou plenárku. A my hodně hovoříme o chudobě a problémech ve světě. Zdá se, že čím více hovoříme, tím eh, méně se blížíme k řešení těchto problémů. A proto já přenastavím tento závazek. Pro nás je privilegium, že můžeme v našem výboru se zabývat eh, tímto tématem. Je to privilegium pro náš parlament. A to závazek, že se bude méně hovořit a více naslouchat. Jménem tohoto výběru, te, eh, pardon, výboru eh, chci tedy, aby tento akční plán dosáhl skutečného pokroku. Máme velká očekávání, nebo měli jsme velká očekávání od Kodaně a tam eh, jsme nedopadli dobře. Pokud dojde nebo nepřejeme si, aby došlo k takovému to neúspěchu i v červnu a v září na Eh, summitu v loňském roce jsme učinili pro, eh, příslip těm, kdo jsou nejvíce v nouzi, těm nejchučím eh, ohledně věcí, které považujeme za tak běžné, jako je přístup ke zdraví, k, k zdravotnickým péčím, k potravinám, výživě, k vodě a také ke vzdělávání. Tento příslip, který jsme učinili, není slib, který jen tak můžeme hodit za hlavu, protože teď je to pro nás morální povinnost. Ano, došlo k si pokroku, nicméně nestačí. A proto já říkám, teď už takhle nemůžeme pokračovat, rád si poslechnu experty. A e, blahopřeji Oxfamu k jejich práci na základě té zprávy, co přinesli. E, ve třech institucích musí být jasné, že nestačí jen mít závazek, protože potřebujeme jasný harmonogram, eh, příspěvky k patřičné finanční pomoci a ještě dodatečné eh, pomoci. Takže to je všechno, co jsem chtěl poznamenat paní předsedkyně, protože si chci opravdu vyslechnout Eh, mm, experty. Eh, ve středu se chci sejít se stínovými zpravodaji a také se chci sejít s nevládními organizacemi, které eh, budou chtít se mnou hovořit. Děkuji vám, pane Kašmene. Slovo má paní Françoise Moro, pět minut. Děkuji za slovo, paní předsedající. To, co bych chtěla velice rychle v pěti minutách udělat, je vysvětlit vám celý ten proces přípravy, do kterého jsme se zapojili na straně Evropské komise. To znamená, pokud jde o tuto revizi v roce 2010, plnění cílu tisíciletí. Pracujeme na balíčku, na komunikačním balíčku, jarním balíčku, který teda teď připravujeme v přesnu a dubnu. Je to takový globální přístup, je to balíček, který je opravdu rozsáhlý, pokud jde o různé tematické oblasti, kterým bychom se chtěli věnovat. Jednak chceme pokrýt v tomto balíčku způsob zlepšení dopadu našich politik v různých oblastech, doménách, které se dotýkají cíl tisíciletí, to znamená, je to eh, potravinová bezpečnost, oblast zdravotní péče, záležitosti, eh, které se dotýkají zdraví a jiných oblastí, to znamená, to jsou tematické čtyři tematické oblasti, dále je to dopad našich politik eh, s ohledem na soudržnost našich politik, které máme k dispozici. Jistě víte, že probíhala před několika týdny debata k tomuto tématu. Připravujeme takový pracovní program, pracovní program na základě všeobecného programu, pracovního programu komise. A naším cílem je identifikovat iniciativy, které by pravděpodobně měly největší dopad na rozvojové, rozvojovou pomoc rozvojové země. Je to jakýsi pracovní nástroj, který by nám pomohl uh, Eh, informovat jednotlivé zúčastněné strany o mm, iniciativa, které by mohly mít dopad na tuto oblast. Třetí veliká oblast je oblast finanční zdroje, potřebné zdroje, to znamená revize, finanční situace, pokud jde o rozvojovou pomoc, tradic, ta tradiční monterejská zpráva, výroční zpráva, zda členské státy opravdu plnili plány ohledně pomoci, kterou přislíbili. A dále je to finanční řízení, mobilizace eh, interních zdrojů pro rozvojovou pomoc a zároveň boj proti nezákonným záležitostem této oblasti. Jednak to bylo setkání ministerské bankře, vy jste, paní předsedající, eh, pokud vím, tak byste měla možnost se zúčastnit tohoto setkání. No a dále jsou to inovační eh, možnosti či zdroje. Snažíme se zkoumat všechny možnosti v rámci různých technických, mezinárodních skupin, které se věnují této problematice. Snažíme se hodnotit proveditelnost eh, konkrétních opatření, které by mohly umožnit mobilizaci dodatečných eh, finančních zdrojů. Čili to jsou oblasti, kterým se věnujeme část této komunikace nebo oznámení, které budeme k dispozici už na konci tohoto měsíce, se bude věnovat této problematice a zbytek balíčku by měl být 21. odsouhlasen komisí a poté rozeslan dál. Cílem všech těchto opatření na straně komise je samozřejmě přijít s, určitým, s určitou pozici, určitou koherent, dominantní pozicí EU, pokud jde o všechny mezinárodní události, které nás čekají v této oblasti v letošním roce, v následujícím období, konkrétní záležitosti, které nás čekají, například na konci roku to bude, to bude i vrcholná schůzka s Afrikou a zároveň G20 G8, čili myslím si, že je důležité, abychom na základě všech těchto informací opravdu vytvořili určité koherentní stanoviska, pozice a zároveň nesmírně ambiciozní postoj Evropské unie v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní má slovo paní Nikola Harrington. Máte pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítáme tuto příležitost promluvit v výboru ohledně priorit nejen na rok 2010, ale až do doby 2015. Zaměřím se na dva aspekty. Generální tajemník má následující cíle v těch eh, schůzkách na vysoké úrovni. Eh, žádá rozvojové země, v souvislosti s tím, co je možné tedy stanovit jako různé akce, je e, připojení se e, k celosvětovým programům ve spolupráci e, UNICEF, ILO a dalších mezinárodních organizací. A jsme velice rádi, že se také připojíte k práci zpravodaje. Generální tajemník má, myslím, stejný pohled na věc jako zpravodaj cíle tisíciletí jsou obrovským závazkem a Eh, je třeba, abychom jednali. Evropa musí dát nejen ze solidarity, ale musí tak eh, pracovat i na základě svého vlastního zájmu. Generální témník má několik následujících eh, cílů roku 2015 je eh, třeba vést diskuzi ještě dál do budoucnosti, nezastavovat se do současných cílů, eh, ale kromě těch dalších cílů, protože je tu eh, potřeba bezpečnosti potravin, klimatické změny a udržitelný rozvoj. Navíc je třeba ještě podpořit všechny tyto cíle konkrétními cílenými akcemi. A schůzka na vysoké úrovni nám umožňuje, abychom kolektivně těchto cílů dosahovali až do roku 2015, abychom zjistili, kde jsou mezery, abychom našli priority, eh, budovali aliance a eh, takto jednali společně. Generální tajemník zem volá po eh, programu na léta 2011 až 15, který by konsolidoval všechny závazky, převedl je ve skutečné realizované cíle a aby došlo také ke kontrol, vytvoření kontrolních monitorovacích mechanismů. OSN chce spolupracovat s evropskými zákonodárci. Generální tajemník ve své zprávě z března eh, bude psát o tom, co funguje a co nefunguje a proč. Jde o to, abychom se poučili eh, a zrychlili další postup. Konkrétně chce přinést doporučení k tomu, aby globální partnerství bylo efektivnější. Eh, ve spolupráci s Afrikou a řídícím generálním ředitelstvím chceme Eh, zajistit, že budeme mít sdílenou prioritu, eh, zejména v souvislosti s Afrikou, a to v tématech, kde jsou dosud nedostatky. Ve zprávě generálního tajemníka chceme připravit také eh, dokumenty pro další schůzky na vysoké úrovni a připravit patřičný program. Je nezbytné, aby evropští aktéři byli proaktivní v tomto procesu a už před touto schůzou, schůzí jsem předložila Eh, harmonogram pro jednotlivé samity, abyste je měli k dispozici. Já velice ráda o tom se budu diskutovat. ILO také eh, poskytuje další eh, dokumenty, které se týkají obav a potřeb rozových zemí a to proto, abychom velice jasně znali fakta, a aby, abychom byli schopni dostát svým cílům. A potom je třeba ještě, aby v rámci OSN a mezinárodních organizací docházelo k dalším eh, monitorováním eh, dalšího vývoje. Eh, v červnu budeme mít příležitost se o tom sejít a hovořit. I v těch zemích, které zaostávají, je teď poměrně už jasné mínění, že je zapotřebí splnit cíle tisíciletí, což je, po, což je pozitivní. Jsou tu tři hlavní cíle tisíciletí, které nyní už mají slušné eh, funkční eh, mechanismy, tak aby se dostali eh, cíle mm, tisíciletí skutečně k občanům. Takže jde nám především o to, abychom mm, zrychlili tempo pokroku v následujících pěti letech. OSN se zaměřuje především na zrychlení akcí a e, s tím, že je zapotřebí tyto akce držet v určitém dlouhodobém horizontu a vidět je v souvislosti. Toto zrychlení akcí znamená například e, e, finanční pomoc do zemědělství nebo do vzdělávání, posilovat zdravotní péči a podobně. Co je velice jasné z faktu, které máme, je třeba využívat mnoho úrovní eh, při celém tomto partnerství. Co může tedy učinit rozvinutý svět? Generální tajemník ve své zprávě zdůrazňuje, že v mm, průběhu globální krize do roku 2015 je zapotřebí zrychlit eh, plnění eh, cílu tisíciletí a posílení našeho partnerství. Ať už se jedná o pomoc, o otázku dluhu, o zdravotní péči. Ve zprávě z července loňského roku a v další zprávě z července letošního roku bude velice jasné, co je třeba vykonat. Jsou tu čtyři klíčové prvky. E, to jsou závazky e, pro, e, cíle, pro země, které přijímají rozvojovou pomoc pomoc nás bude stát víc, to v důsledku krize. A je třeba pomáhat prostřednictvím i dalších eh, balíčků, eh, tak eh, a je také na druhé straně toto jasně vysvětlit veřejnosti. Je třeba eliminovat subvence, které způsobují překroucení tržních podmínek. Musíme pomáhat chudým zemím. Nicméně tak, aby tato pomoc se dostala na, na více míst, aby byla lépe distribuována, protože zatím se omezuje na některá místa. Je tedy eh, třeba, abychom překonali nedostatky, eh, restrukturalizovali eh, a snažili se restrukturalizovat v zemích, které prožívají ekonomické potíže. Měli bychom také se snažit omezovat chudobu osob. Co konkrétně může učinit Evropa? My bychom navrhovali čtyři věci, paní předsedkyně, a pak už skončím. Je třeba plnit závazky, reagovat na volání OSN po zrychlení akcí. Je třeba tedy víc ze stávajících závazků a e, ostatní země, až uvidí, že Evropská unie plní své závazky, bude to velice důležité, to pomůže. E, je třeba, aby se připravovaly dobře e, schůzky na vysoké úrovni. Evropská unie doposud vykonala velice hodně dobrých věcí v tom, že budovala e, přeshraniční koalice a Eh, přispívala eh, k vysoce růstové politice eh, tím, že tato politika byla koherentní. Ještě na závěr, paní předsedkyně, schůzky na vysoké úrovni jsou obrovskou příležitostí, ovšem také rizikem. Jsou totiž místem setkávání mezi rozvojnými a rozvinutými zeměmi. Jsou důležité i pro důvěryhodnost um, dohod, které byly přijaty multilaterálně. Je tedy třeba podporovat naše cíle, jejich plnění na všech úrovních. Děkuji. Hmm, bohužel stále překročila čas o tři minuty, to má musím říci. A nyní Irene Millero, která zastupuje Antenu Oxfam. Máte sedm minut. Uh, Děkuji, vážená paní předsedající, poslanci, poslankyně Evropského parlamentu jsme nesmírně rádi, že můžeme vystoupit ve vašem výboru. Evropský parlament vždycky prokazuje stejné závazky, jakož jsou i závazky mé organizace, to znamená základní práva, základní lidská práva, dodržování spravedlnosti, mm, dále jsou to všechny záležitosti, které jsou důležité v této oblasti. A pro nás zpráva pana Kašmana představuje velice jasný uh, krok nebo jasný závazek v oblasti reakce na ty největší výzvy, které před námi stojí, s chudobou a tak dále. V posledním roce Můžeme říct, že to byl rok, který byl nesmírně těžký pro celý svět. Na severu i na jihu, pokud jde o globální krizi, reakce na tuto krizi byly různé. Bohaté země mají k dispozici různé efektivní opatření, tak aby zajistili sociální ochranu, hospodářskou stabilitu, to vidíme v těch bohatých zemích, ovšem ze strany OSN nebo, mm, nebo jiných mezinárodních organizací nevidíme dostatečnou reakci především na dopad této krize na rozvojové země. Uvědomujeme si potřebu reakce na potřeby občanů EU. Ovšem nesmíme zapomínat na 1,4 miliardy lidí, kteří žijou v extrémní chudobě. Eurobarometr hovoří o tom, že 90% EU občanů podporuje tuto spolupráci. Pro rozvojovou spolupráci dokonce více této spolupráce by mělo být k dispozici. Měla by to být viditelná pomoc všechny organizace i v rámci parlamentu, jak víme, které chtějí bojovat za tuto oblast, by měly hovořit jasným, jednotným hlasem, tak jak se nám to povedlo v roce 2005. Pokud je o roli parlamentu, Evropského parlamentu, ta je obrovská, tak abychom tlačili i na vlády, na ostatní hráče v této oblasti a tak dále. Je důležité, abychom bojovali za validitu těchto cílů tisíciletí a jejich splnění, protože pokud na tom nebudeme trvat, tak v podstatě mm, ohrozíme tuto agendu mezinárodního společenství, mm, která je důležitá i pro lidská práva a jejich plnění. Pokud e, selháme, tak v podstatě selžeme všichni a pan Kašman to řekl jasně, pokud o mm, jednání na vysoké úrovni v září, nesmíme selhat. Máme zde i stálý výbor, který pracuje v této oblasti, pokud jde, víme, víme samozřejmě o dlouhodobých závazcích v této oblasti, ovšem Zodpovědnost této oblasti je zásadní. Nesmíme ustoupit ze závazku, které máme v této Mm, oblasti, které jsem přijali. Příležitost této vysoké, zkusky na vysoké úrovni je obrovská, protože zdá se, že Afrika, Asie přichází se stejnou společnou pozicí pro své regiony, Spojené státy zdá se, že rovněž postupují nebo vykročili správným směrem. Evropa, ano, my už jsme v této oblasti investovali hodně, do, eh, pokud jde o cíle tisíciletí, ovšem musíme dodržovat všechny nástroje, využívat nástroje které máme k dispozici a dodržet naše závazky. Pokud jde o tu jednu a půl téměř miliardy, miliardu lidí a jejich potřeby. Víme, co nepotřebují. Nepotřebují nějaké další deklarace, dobré víle nebo eh, víry a vůle, nepotřebují nějaké recyklované závazky. Potřebují konkrétní, konkrétní akce, konkrétní benchmarky, konkrétní indikátory, které budou plněny. Nemůžeme pouze reaktivovat nějaké cíle tisíciletí. Lidem, chudí lidé nemůžou prostě žít podle jednotlivých sektorů. Rozvoj neprobíhá tímto způsobem, potřebujeme, potřebujeme komplexní plán, sektorové iniciativy, ty mohou být pozitivní pouze pokud budou podpořeny širšími opatřeními, aby mohly být i tyto sektorové přístupy účinné. Čili nejde pouze o další finanční příspěvky dárců, ale o zlepšení postupu a aktivit. To znamená, musíme podpořit naše politiky v této oblasti, efektivitu rozvojové pomoci, zlepšit účinné využívání do, místních zdrojů, například zlepšit daňový systém v jednotlivých zemích a tak dále, v jednotlivých chudých zemích lidé nepotřebují v těchto zemích nějaké intelektuální projevy, jak budou vypadat, jak bude vypadat pomoc po roce 2015. Potřebují výsledky, konkrétní výsledky a to nyní. Čili my, my navrhujeme, naše organizace navrhuje určitý plán, tak abychom pokročili v, těchto, v tomto pokroku dosažení cílu tisíciletí. Jsou to jasné, konkrétní kroky. Je důležité zlepšit nástroje, jež má EU k dispozici pro dosažení cílu tisíciletí. Především tři hlavní body musíme Zlep, musíme eh, jednak rozpočtovou pomoc eh, navýšit, zl, kolektivní cíle by měly být zlepšeny v této oblasti, abychom aspoň 50% této pomoci využili ehm, nejpozději do roku 2015. Dále si myslíme, že by členské státy měly přijít s dalšími příspěvky do Evropského rozvojového fondu, alespoň 15 jejich eh, ročního příspěvku, což by umožnilo více kontraktů pro mm, tuto oblast, další nástroje a tak dále. No a pokud jde o rozložení pracovního úsilí v této oblasti, mm, to je zpráva, které se věnujeme v současné době, musíme to vzít v potaz, pokud jde například o mm, zdraví dětí nebo matek a tak dále. Tam je to ještě nedostatečné. Musíme mít opravdu stanoveny klíčové oblasti těchto cílů tisíciletí, které ještě nebyly dostatečně splněny a všichni, všech, všechny zúčastněné strany by měly pracovat na zlepšení této situace. A dále je to lepší financování multilaterálních nástrojů, které zlepšují koordinaci eh, posilování pravomocí, dále ehm, oblasti, které se dotýkají vertikálních fondů pro zdravotnictví a pro vzdělávání. Pokud jde o čísla pro rok 2010, této pravděpodobně nesplníme. To je bohužel, ovšem tím se dostává naše důvěryhodnost v sázku. Potřebujeme národní závazné legislativní postupy tak, aby opravdu závazky pro oblast cílu, plnění cílu tisíciletí byla splněna. Čtvrtý důležitý bod jsou dostat, dodatečné finanční zdroje. To znamená 0,7% to opravdu nepokryje do, dodatečné oblasti, které vyplynuly z krizové situace. Právě proto bychom měli na mezinárodních fórech bojovat eh, například za různé finanční transakce, zdaňování a tak dále a zároveň zvážit možnost moratoria na dluhy těchto zemí, především těch zemí, které se odstvěly ve svízelné situaci, aby mohly plnit cíle tisíciletí. Dámy a pánové, často nám lidi dávají nálepku idealistů, tvrdí, že splnění cílu je utopistická a tak dále. Je samozřejmě důležité, aby Mezinárodní trestní tribunál, to, to se hovořilo například o Mezinárodním trestním tribunále a jeho e, možnostech, možnostech eh, soudit e, obrovská zvěrstva. Povedlo se nám to dosáhnout i na základě pomoci Evropského parlamentu a my skutečně doufám, že i v této oblasti mm, Evropský parlament povede naše úsilí v roce 2010 v roce 2000 2005 si možná pamatujete tu bílou stuhu kolem Evropského parlamentu, která měla symbolizovat podporu a boj Evropského parlamentu v boji proti chudobě. Já si myslím, že bychom to měli posílit, aby jsme tento entuziasmus viděli nejenom v rámci vašeho výboru, nejenom v rámci Evropského parlamentu, protože velké výzvy vyžadují velké úsilí, rozsáhlou pomoc a já doufám, že jste připraveni nám v tomto úsilí pomoci. Děkuji. Děkujeme a nyní dáváme slovo členům našeho výboru. Pan Gering požádal o slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych se zaměřil především na finanční aspekty, to znamená pokud je o mm, plnění cílu tisíciletí, Pokud jde o pohled Oxfamu, ano, sdílím jejich názor. Myslím si, že bychom ale měli opravdu velice jasně říci, jaké z toho vyplynou následky, pokud dojde ke selhání, protože tyto cíle, tyto cíle tisíciletí, to nejde pouze o Evropskou unii. Evropská unie je jedním z prvních poskytovatelů fondů v této oblasti vynoční prostředků. Právě proto bychom měli říci, kdo dělá co a pokud jde o tyto cíle, které jsme si stanovili v roce 2000, cíle tisíciletí, jejich plnění a tak dále. Řekněme, že Evropská unie mm, pokud nebudeme plnit tyto záležitosti, pokud jde o pokud eh, jde o rozvojovou pomoc, pokud bychom teda neplnili tyto, tyto naše závazky, co by teda znamenalo, nebo, nebo eh, moje otázka zní, pokud jde o naše finanční závazky, které jsme zdůraznili v rámci Evropského koncenzu pro rozvojovou pomoc, Možná pokud bychom museli rekvalifikovat tuto pomoc, tak možná bychom nesplnili naše cíle. Například v Kodani některé členské země byly tak vágní, pokud jde o finanční prostředky pro rozvojovou pomoc, nebo ty, které jsou ochotny poskytnout pro tuto pomoc, zda teda tyto prostředky budou opravdu využívat pro rozvojovou pomoc, nebo zda je budou, řekněme, rekvalifikovat, protože, jak víme, tak Evropská unie rovněž musela plnit určité závazky v oblasti dluhů, které vyplynuly z dopadu hospodářské krize, klimatických eh, změn na rozvojové země. Čili v této oblasti bychom opravdu měli velice jasně říci, jak na tom jsme. Musíme prostě říci, kde je naše zodpovědnost. Nesmí nesmíme zde pouze eh, mm, nějak se byčovat, my v podstatě musíme opravdu být velice musíme mít jasná čísla, musíme se podívat opravdu na naše závazky v oblasti financování, musíme jmenovat jednotlivé členské země, musíme opravdu velice jasně říci, které členské státy plní tyto závazky, ty závazky, které v rámci evropského koncenzu přislíbily, pokud jde o rozvojovou pomoc. Pro rok 2000 10 by tam mělo být 0,56 v průměru pomoci HDP ehm, evropského HDP a v dalším roce by to mělo být 0,7%. Čili pokud to plníme dobře, v tom případě bychom neměli útočit na celou Evropskou unii, ale na jiné státy, které neplní své závazky. Máme zde Spojené státy, Kanadu, který, které rovněž přišly s určitými závazky. Měli bychom se podívat, teda zda tyto závazky plní. Děkuji. Děkuji, pane Gerenci. Pane Devo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám několik dotazů. Už se spolupracujeme s OSN, s Jeffrey Sachsem. Máme klastry, máme všechny možné způsoby spolupráce. Může někdo zanalýzovat, proč jsme nepřišli k výsledkům zatím a proč si někdo myslí, že zrychlíme a budeme zrychlovat nadále a že se nám podaří něco za pět let, když se nám to nepodařilo za deset. Uh, já bych rád slyšel rozumné, logické vysvětlení. Monsieur Guerrero, vous avez la parole. Pan Guerrero. Gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také Michaelu Cashmanovi, děkuji také komisi, Oxfamu a OSN za prezentaci. Zde jde o zcela zásadní téma pro rozvojový výbor, právě co se týče roku 2009. Jak už řekl Michael Cashman ve své zprávě, v roce 2000 jsme učinili slib rozvojovým zemím. Nebyly to jen sliby, ale závazky s celá konkrétními indikátory a specifickým eh, jasně daným plánem. Až do roku 2007 jsme se udávali správným směrem, plněním, k plnění těchto cílů zcela řádným tempem, které ale možná nestačilo. Za několik let budeme stát tváří v tvář nebezpečí, že nám ta rychlost poněkud unikne, ale to, je, to bude právě okamžik, kdybychom měli zrychlit, protože rozvojové cíle tisíciletí a jejich splnění budou ještě daleko. Abychom stanovili určité tempo, musí být Evropská unie katalyzátorem při těch revizích, které probíhají v OSN. Dnes jsme ve výboru schválili stanovisko. Je to stanovisko pro výbor pro zahraniční věci, pro globální pozici, kterou by měla Evropská unie zastupovat na valném shromáždění OSN. Podařilo se nám zapracovat prvky, které souvisejí také s rozvojovými cíly tisíciletí. Tento výbor eh, v současné době vypracovává zprávy, které jsou pro nás velmi důležité. Jedná se například o zprávu Francisky Kell týkající se účinnosti pomoci, koherentního uplatňování a tak dále, protože tyto zprávy mají velký význam pro rozvojové cíletí, tisíciletí, ale zpráva Kešmenova je centrálním tématem tohoto parlamentu a našeho výboru. A je důležité stanovit si pozici právě před tou schůzkou na vysoké úrovni. Pokud vím, tak španělské předsednictví se zajímá o to, aby na, tom, na této schůzce byl stanoven jasný mandát. Myslím, že bychom měli splnit své úkoly. Já jsem samozřejmě připraven spolupracovat s Michaelem na té zprávě, která odráží pozici Evropské unie, protože pozice Evropské unie bude odrážet eh, pozici celého světového společenství při plnění rozvojových cílů společenství. Děkuji, paní Sargantini. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala panu Kašmanovi za jeho návrh zprávy, nebo teda tento pracovní dokument a ta silná slova, která využívá v této zprávě. V téměř je to takového neparlamentního charakteru a mně se to moc líbí. Máte pravdu, pane Kašmane. Čas je vhodný, abychom reagovali lepším způsobem a právě proto bych se zaměřila na ty ostatní klíčové záležitosti, pokud jde o koherenci rozvojové pomoci nebo soudržnost těchto politik. Proto bych byla opravdu nesmírně ráda, abychom si jasně řekli našem výboru to, že tyto rozvojové cíle tisíciletí můžeme dosáhnout, pokud teda je vůbec dosáhneme, pokud budou naše politiky a naše práce koherentní. Například to hlasování minulý týden u rybolovných práv, kde jsme hlasovali o tom, že naše rybolovná politika by měla především přinášet užitek evropským rybářům. Já osobně si myslím, že to je v rozporu s článkem 208 Lisabonské smlouvy, ve které se jasně stanoví to, že naše rozvojová politika nesmí mít negativní dopad na rozvoj. Přece rozvojová politika je součástí Lisabonské smlouvy a zdá se, že to nejsme schopni plnit. Proto bych byla nesmírně ráda, pane Kašmane, pokud bychom to, to mohli zdůraznit. Mám otázku. Otázku na zpravodaje i na organizaci Oxfam, pokud jde o rozpočtovou pomoc, eh, voláte po 50% rozpočtové pomoci. Já osobně považuji tento typ pomoci za užitečný, ovšem musí být v souladu s určitou konkrétní definicí. Já jsem holanděnkou a vím, že moje vláda je pro takovou rozpočtovou pomoc ovšem ne ve stejném stylu, jako to dělá komise, protože tam v podstatě nejsou žádná pravidla k dispozici. Možná jsem příliš tvrdá, když to říkám takto, ovšem, které země, která pravidla, proč těch 50%, proč tato částka 50%, Většinou je to, řekněme, mm, levný způsob mm, pro podporu vlády dané země, ovšem to ještě neznamená, že by to byl ten nejefektivnější způsob. Proto se ptám na váš názor, pane zpravodaji i eh, zástupkyně organizace Oxfam. Děkuji. Pane Gerenci, ještě něco k té vaší otázce? Ano, paní předsedající, já jsem v podstatě zapomněla na otázku komisi jelikož se snažíte, jak si rozdělit ty úkoly i v rámci komise, pokud jde o řízení v této oblasti. Proto se ptám, kdo mezi komisaři je zodpovědný za koordinaci cílů tisíciletí. Kdo je zodpovědný za tu koordinaci? Euh, Žádné další otázky? Pokud tomu tak není, pokud nemáte další otázky, tak poprosíme odpověď na naše dotazy, poprosíme naše odborníky, paní Françoise Moro bych poprosila jako první. Máte dvě minutky. Především teda na otázku, která si myslím, že je docela jednoduchá. Ano, připravujeme ten balíček, o kterém jsem hovořila pod vedením pana komisaře Pibalkse, který je zodpovědný za rozvojovou pomoc a, kont- a kontakty se zeměmi AKT. Madame Nicola Harrington. Paní Harrington, máte rovněž dvě minuty. Bon. Alors, vous souhaitez... Dvě, na dvě minuty. Přejete si na dvě minuty slovo paní Harrington? Ano. Zareaguji na slova místa předsedy ohledně toho, co bude třeba učinit. Po léta se sbírají údaje. Eh, výzva, eh, výzvy jsou proto členěny podle určitých cílů a teď jde o to, eh, jakým způsobem se nám podaří replikovat řešení cílů v jiných místech. Já bych velice ráda se také podělila se zpravodajem ohledně konkrétních eh, případech, eh, protože se na konkrétní případy, kde došlo k pokroku. Paní Remillero, ještě máte rovněž dvě minuty. Musím říct, že nerada mluvím o neúspěchu v této etapě, protože tu jsou eh, opatření, která lze přijmout. Eh, zda se nám podaří za pět let udělat to, co jsme neudělali za deset. Eh, za prvé budeme mít mnohem více zkušeností, za druhé eh, jsme většinou pracovali jenom, když jsme byli k tomu tlačeni. A teď víme, co se stalo. Například, když jsme se snažili zachránit finanční systém. Takže já si myslím, že když je politická vůle, je i způsob, jak řešení najít je třeba respektovat naše závazky, být politicky konzistentní. My jsme nerespektovali dostatečně tyto závazky a teď musíme eh, posílit naše úsilí. Na to je třeba tlačit. Ohledně rozpočtové podpory souhlasíme s tím, že, to je, eh, že tu jsou pravidla a mechanismy pro dobrou rozpočtovou podporu, ale na základě zkušeností můžeme citovat některé příklady, že to je jeden z nástrojů, které nejlépe eh, jsou nejvíce účinné umožňují eh, pomoci, aby byla eh, efektivně využita, aby se efektivně dostala přímo do země, na místo, a aby se tam budovaly schopnosti eh, země řídit si své záležitosti. Takže tato podpora může fungovat. Proč zrovna 50 Jako každý, každé číslo vychází z určité situace. V stávající situaci myslím, že 50% bude dostatečných. Ještě poslední poznámku. Někdy se zdá, že hovoříme o cílech tisíciletí ze severní perspektivy. 31. března zde v, par, zde v parlamentu pan Kašman bude organizovat eh, eh, akci na kterou přijde osm žen eh, z jižních zemí světa, budou hovořit o dopadu krize na jejich zemi a o tom, jak se z té krize dostat ven. Takže já bych velice ráda si vyslechla tyto příspěvky eh, a ráda bych slyšela také řešení, jaká navrhují nebo která budou žádat od Evropské unie. <coughs> Monsieur Cashman, vous avez la parole. Cashmane, a nyní závěrečné slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili dnešního odpoledne dnešní setká, dnešního setkání a zdá se mi, že všichni se snažíme jít stejným směrem. Dovolte několik bodů, nejprve něco ke komisi a rovněž k některým dalším našim kolegům. Všechny naše politiky v podstatě mají dopad na rozvojové země. Pouze některé věci, které mě napadají, já jsem pracovala v různých výborech, například i energetické záležitosti, zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, imigrace, rybolov, a to už nemluvím ani o zahraničních záležitostech. Vše, vše tohle má dopad na rozvojové země, což znamená, že je to v souladu s naším bojem za vymícení chudoby a proti deprivaci. A já nejsem tím, který si zaslouží pochvalu za tuto zprávu. Pan Morgensen, který eh, u vás, který sedí u vás po levici, v podstatě mm, připravoval tuto zprávu a pokud nepoděkujeme sekretariátu, našim pracovníkům za jejich pomoc, za jejich eh, závazky v této oblasti, tak skutečně mm, budeme pouze loutkami. My v podstatě mm, bychom nebyli těmi který se snaží dosáhnout těchto cílů. Nesmíme zapomínat na subvence, které dáváme za nadměrnou produkci, které poskytujeme zemědělským, které poskytujeme těmto zemím a které v podstatě uvalují do chudoby. Když se podíváme na naše dohody v oblasti rybolovu a už bez ohledu na členské země, které jsou do toho zapojeny, vše toto má dopad. A když hovoříme o radě, tak nemůžeme neustále hovořit o tom, že tyto nemorální postupy ve společné zemědělské politice budou nadále pokračovat pokračovat. To hovoříme jedním dechem s tím, že tvrdíme zároveň potřebu dosáhnout rozvojové cíle tisíciletí. Rád bych poděkovala paní Harringtonové za její závazky, za její odhodlání, jak vládli generálnímu ředitelství, především pokud jde o mm, prosazování těchto postupů, adekvátní finanční pomoc, mm, urychlování těchto postupů. A pane Devově vždycky Mm, sice kladete těžké otázky, ovšem vždycky jste ochoten spolupracovat na dosažení stejných cílů. Ano, musíme splnit tyto cíle, eh, rozvojové cíle tisíciletí. Pane Gerince, máte pravdu, ano, musíme i v, mm, s těmi sedmi 0,7 HDP pokračovat v, tomto, v těchto závazcích. Ehm, zároveň musíme dohlížet nad plněním závazků, které jsme si stanovili, které jsme si všechny stanovili, všichni stanovili v této oblasti, proto se um, musím teď zrychlit svůj projev, omlouvám se tlumočníkům, samozřejmě eh, pomoc eh, za, eh, nebo výměnou za obchodování, to musíme, musíme plnit tyto závazky, kterým jsme se zavázali v roce 2000. Evropa je největším dárcem v oblasti plnění cílu tisíciletí, proto náš hlas musí být slyšet. Oxfam rovněž děkuji za váš dokument, za váš příspěvek, není tam nic, čím bych nesouhlasil. Těším se na naši další spolupráci. Pane Gerenci, ještě jedno, ano, máte pravdu. My sice děláme, co můžeme, ovšem, co ostatní hráči, Kanada, Amerika a tak dále. Ovšem já tvrdím, proč bychom neměli být průkopníky. Buďme průkopníky a tím můžeme poukázat na to, že ostatní neplní historie. V podstatě nám dala za pravdu. Máme zde mnoho příkladů z praxe. Paní předsedající, v podstatě v Africe opravdu lidi na konci s dechem prosí o pomoc. Eh, mm, co to znamená? Znamená to něco eh, víc nebo méně, než eh, kdyby prosilo o pomoc dítě v Bruselu? Ne, v podstatě je to pouze náhoda, kde se, nauč, kde se narodíme. Narodíme se v Ázii, v Africe, v Evropě. V podstatě to, co se děje jednomu z nás, se může stát komukoliv jinde ve světě, tomu, kdo je privilegován. Mm, a právě proto musíme pokračovat naše úsilí. Enrique, děkuji, děkuji za pomoc, za, za, za mm, pomoc i ze strany španělského předsednictví. Jsem si vědom toho, že španělské předsednictví dosáhnou úspěchu v této oblasti. Ovšem jsou zde některé členské státy, které bohužel nejsou ochotny a v podstatě se ptají, můžeme si vůbec dovolit eh, plnit nebo, nebo zrealizovat tyto závazky mm, s ohledem na stávající hospodářskou krizi. Vidíme zde krizi v oblasti životního prostředí a tak dále. Ale přece ta hospodářská hospodářská krize a to, tento úpadek pro, pro mě představuje možnost začít znova. Hovoříme zde o finančních možnostech, inovacích, řekněme o možném zdaňování finančních transakcí nebo zajistit to, že ty platby, které se vrací do členských zemí a které v podstatě, jsou na, které v podstatě překračují pomoc, kterou poskytujeme aby tyto prostředky, které posílají lidé zpět do svých zemí, aby nebyly, nebyly zkracovány různými bankovními poplatky a tak dále zprostředkovateli. To, to, na to musíme mm, mm, všichni dohlídnout, aby k tomu nedocházelo. Děkuji i kolegyně z Argentíny, pokud jde o vaše příspěvky, pokud jde o tu rozpočtovou pomoc. Mm, ano, je to záležitost, která byla nástrojem, my jsme Ovšem není, není to všelék, musíme to revidovat, tak abychom prostřednictvím rozpočtové pomoci zabránili plítvání nebo duplicitě, abychom opravdu dali možnost a tu sílu těm zemím řešit eh, tyto záležitosti, přijít s řešením, protože mm, rozvojová pomoc, aniž bychom dali ty pravomoce těmto zemím, tak neznamená nic. Děkuji, děkuji všem kolegům. Skutečně ukončím tím, jak jsem začal své vystoupení. Je obrovským pro mě privilegiem být autorem nebo být spoluautorem tohoto stanoviska. Děkuji. I'm very sorry to say that my own... Velice nerada musím říci, že eh, budeme muset eh, interpelovat naše ministry a další fora, že nemůžeme rozhodnout my sami. Eh, děkuji vám všem, kdo jste se zúčastnili této části schůzi a budeme pokračovat. Nyní se dostáváme opět k bodu číslo 5, to je návrh nařízení Evropského parlamentu a nařízení Rady, kterým se mění nařízení číslo 1934 z roku 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy. Neobdrželi jsme žádné písemné návrhy pozměňovacích návrhů k zprávě pana Devy, ovšem pan Deva předložil určité ústní návrhy, které probíhaly v různých dalších výborech, a to AFED a INTA. Máte k dispozici písemnou formu těchto ústních návrhů zpravodaje, nemáte-li žádné připomínky k těmto ústním návrhům, které pan zpravodaj předložil, můžeme přistoupit k hlasování přesně tak, jak nám to stanoví náš hlasovací seznam. Čili prvním bodem je článek 1, bod 3, ten byl stažen. Dále je to článek 1, pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh, který navrhuje pan zpravodaj. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Článek 1, bod 3c. Je to ústní pozměňovací návrh číslo 2 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Článek 1, bod 3d. Je to ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Schváleno. A závěrečné hlasování ohledně celkového stanoviska v souladu s těmito pozměňovacími návrhy. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Schváleno. Jednohlasně. To mě opravdu těší. Paní předsedající, tak to asi se tady děje něco podivného. To se, to se asi opravdu děje něco zvláštního. To je možné, říká paní předsedající, tak to byla pětka a nyní se budeme věnovat dalšímu bodu. Čili dostáváme se k doporučení radě k 65. zasedání válného shromáždění OSN. Je to zpráva, kterou navrhl pan Guerrero. Je to odstavec A. Je to odstavec A? Vidím to správně? Nebo Takže je to pozměňovací návrh 2, odstavec A, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? est eh, Zdržel se někdo? To znamená, to byl pozměňovací návrh číslo 2. Schváleno. Dále je to jednička. Pan Schneiber Jastram. Kdo je pro? Paní Schneiber Jastram, kdo je pro? Aha, tak to vypadlo. To nám vypadlo, to, to je škoda. Tak, super. Tak. amendement Pardon Il tombe parce que Il tombe, ces deux être adoptés, donc il tombe. Ano, takže to vypadlo, ano? Tím se dostáváme ke trojce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále to odstavec A, je to poslední bod, Č, pozměňovací návrh, další pozměňovací návrh, ústní návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Takže velice rychle se budu snažit, dále je to pětka, kdo je pro, Omlouvám se, čili je to ústní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tím nám vypadla pětka, protože čtyřka byla schválena. Dále je to pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička. A tak, čili to bylo zamítnuto. Ne, čili ještě jednou, sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Osmička. Pouze pokud šestka byla schválena, ale to bylo zamítnuto, čili kdo je pro? Kdo je proti? Osmičce. Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Schváleno jednohlasně. Čili. A další bod? Nyní se dostáváme k dopadům celosvětové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. Je to zpráva pana zpravodaje. Vážené paní předsedající, možná on blok bychom mohli hlasovat. Dobře. Čili unblock až do pětky. To znamená, celá ta první, první strana by mohla být unblock. Ne, tak to není možné, říká paní předsedající, ne. To není možné tak nevím, nebo ano, dobře, dobře, nyní mi bylo sděleno, že až do odstavce 4, do, do odstavce číslo 4 bychom mohli hlasovat. To znamená 17, 18, 19, 20, 21, 22, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále je to ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Adopté. Schváleno. Voilà. Donc, euh, on fait 23 et 23, 24 můžeme? 23 nám vypadlo, čili 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále je to ústní pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže je to ústní pozměňovací za návrh číslo dvě. Ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvacet česka? Ne, ta nám vypadla. Dvacet sedmička? To bylo staženo. Dvacet osmička? Rovněž vypadla. 29. Takže 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třicítka, ta nám vypadla, třicet vypadla. Tím se dostáváme k, k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 32 vypadla, 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 34. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Zamítnuto. 39. Oddělené hlasování. Budeme hlasovat do první části. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 41, 42, 41 nám vypadla, 42 byla stažná, 43, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 46. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto ústní pozměňovací návrh číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 53. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 54. Vypadlo. 55. Pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 58. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 62. Pro? Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme muset spočítat ještě jednou. Kdo je pro? 62. Kdo je proti? Tak velice jasně jsme to zamítli. Odmítá, eh, omlouvám se. Pustní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tak ještě jednou, 64, kdo je pro? Kdo je proti? je tedy zamítnut. 10 proti 11. 66, 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Ústní pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 68 je stažen. Ústní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 74. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat, ano. 78, to je oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se přijata. Nyní druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 9. Úvodní ustanovení, kdo je pro. A tam se může hlasovat unblock. Až kam? Až do 12. Až do 12. Od 9 až do 12. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuta. Ústní pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ústní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A bude následovat blok od šestnáctky až do konce, až do osmičky. Tedy následující pozměňovací návrh 16, 1, 2, 3, 4, 5, ne, jen do trojky. Od 16 do trojky. Takže od 16 do osmičky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. Následovat bude Ještě můžeme 1, 2, 3. Kdo je pro tento blok? 1, 2, 3. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou tedy přijaty. Čtvrtý odstavec. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pátý odstavec od INTA, aby to bylo jasné. Možná můžeme od pětky do sedmičky hlasovat na jednou a blok, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijaty. Následovat bude stanovisko Ekon. Osmička tam byla. Přejdeme tedy k hlasování o stanovisku Ekon. První odstavec. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhý odstavec. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Třetí odstavec. Možná až do šestky. Najednou 3, 4, 5, 6, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijaty. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Odstavec 8, kdo je pro? Proti? Přijat. Odstavec 9, ne, nejdřív devět. Kdo je pro devítku? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 10 a možná i až 13. Ne, tak to nejde. Tak jenom 10. Kdo je pro desítku? Proti? Zdrželi se? Přijat. 11. Kdo je pro 11? Proti? Zdrželi se přijat. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Odstavec 14 je rozděleno dvou částí. Kdo je pro první část? Kdo je proti první části? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Následuje 15, 16, 17, 18. Amblo, kdo je pro? proti, zdrželi se přijaty. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Následovně můžeme hlasovat od dvacítky do dvacet pětky, do dvacet trojky. 20 až 22 tedy. Tak 20 a 21. Dobře, tak po, jedno po druhém. 20. Kdo je pro 20? Proti? Přijat. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat.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 bez slova rights, neboli práva. Můžete nám to prosím přečíst? Ptá se pan Deva. Požádám sekretariát, aby přečetl oba dva ty návrhy, obě dvě části. První část tedy bude celý odstavec 23 bez slova rights. A druhá část je tvořena pouze slovem rights. Okay. Můžete nám dát širší kontext? Já tu větu přečtu. Je to bod 23. Eh, způsobuje u nich eh, obavy snížení ODA ohledně zdravotnické péče, zejména s, s odkazem na um, sexuální práva. Poukazuje na to, že zdraví pracovní síl je nezbytné pro ekonomický rozvoj. Takže, takže to první část odděleného hlasování bude celý tento odstavec bez slova rights. Kdo je pro? a následně budeme hlasovat. Tak o čem teď hlasujeme? Budeme hlasovat nejdřív. Souhlasíme s tím, že bude oddělené hlasování? První část, kdo je pro? Proti? A teď ta druhá část, to je slovo rights. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijata takže ostavec zůstává celý. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ostavec 26 který je kombinovaný s pozněvacím návrhy 70 a 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 30, kdo je pro? 30 až 35 můžeme hlasovat tam blok. Souhlasíte? Výborně. Do 34. 30 až 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Následuje hlasování o pozměněném textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijat. Bravo. Bravo. Blahopřejeme. A nyní se dostáváme k hlasování o rozpočtu na rok 2011. Jde o oddíl 3 komise pokyny k rozpočtu na rok 2011. Odstavec 2. Pozmívací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to schválili. Čtyřka, pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka, Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Výborně. To znamená, ano, Myslím si, že tím jsme ukončili naše hlasování. Čili další informace se dotýká. A ještě, ještě jsou tam záležitosti, které se dotýkají další části absolutoria. Ovšem já to nevidím na seznamu. Alors, j'ai deux, deux autres votes. Čeká nás ještě, čekají nás ještě dvě hlasování. Jde o absolutorium pro Evropský rozvojový fond. Sedmička, osmička a devítka. Ano, je to zpráva pana Michela. Ovšem bez pozměňovacích návrhů. Hlasujeme teda o celém stanovisku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno.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 Promiňte, tyto dvě hlasování, teďko jsem zjistila, že se to netýká dnešního pořadu jednání, proto sekretariát mě požádal, abych se zeptala, zda o nich můžeme hlasovat již dneska. To znamená absolutorium pro FED, pro tento fond, je to zpráva pana Michela bez pozměňovacích návrhů, čili ano, jste pro? Výborně, super. Čili ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A Druhé hlasování se dotýká absolutoria, to je část, eh, to je oddíl 3 komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Děkuji vám. A nyní pouze, kdy se uvidíme příště. Pane Gerenci, ještě něco? do bodu různé. Jedna otázka, paní předsedkyně, pokud je o absol- absolutorium pro Evropský rozvojový fond, jak jaká je hodnota našeho hlasování, protože v podstatě tam nejde o um, tu tvorbu rozpočtu, nebo v podstatě tento fond nemá k dispozici, netvoří se pro něj samostatný rozpočet. Nyní mi sekretariát poradil odpověď, my tam nemáme sice rozpočtovou kontrolu, ovšem máme tu pravomoc ohledně absolutoria v našem výboru. To znamená, pokud jde o, pokud jde o realizaci, pokud jde o e, provádění tohoto fondu, ano, říká paní předsedkyně. No to znamená, že pokud poskytneme toto absolutorium Znamená to, že komise teda obdržela to absolutorium, že by neměla čekat na absolutorium od členských států, které jí tento mandát poskytly? Um, komise je zodpovědná za zprávu tohoto rozvojového fondu, to znamená, že jde o komisi, která teda by měla obdržet absolutorium v tomto ohledu. No, réunion, naše schůzka další proběhne 16. března zde v Bruselu od 15.00 do 18.30 a 17. března od 9 ráno do 18.30 večer. Tím jsme ukončili dnešní setkání. Přeji vám všem příjemný večer.